So good morning everybody. Uh, sorry for the slight delay. We were waiting for uh, the... Dobré dopoledne, omlouvám se za mírné zpoždění. Čekali jsme na uh, stínové zpravodaje a dnes um, tady budeme mít bod live, program pro životní prostředí a klimatické akce a my tady začneme diskutovat eh, o programu, eh, který eh, se zabývá vytvořením akcí ve prospěch životního prostředí a klimatu. A jako první má slovo pan zpravodaj Jan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že jsem velmi potěšen, že zde mohu pohovořit o svém návrhu zprávy o programu LIFE Eh, je to eh, takové moje dítě, oblíbené dítě, je to nejefektivnější, nejúspěšnější rozpočtu, rozpočtem financovaný program v Evropě, nesmírně úspěšný, takže já jsem byl velmi potěšen, že jsem se mohl stát zpravodajem u tohoto tématu a byl jsem potěšen, eh, že v 5.30 dnes se mohl stát, abych tady byl včas, protože to opravdu stojí za to. Proč je to tak úžasný program? protože projekty jsou opravdu úžasné, mají obrovskou přidanou hodnotu a mm, velmi málo problémů, takže je to opravdu eh, úžasný program. Uvedu dva příklady z posledních let, které ukazují, jak úspěšný eh, LIFE je. Jeden projekt eh, například byl financován ve Španělsku, kde šlo o otrava supů, ehm, to byl velký problém ve Španělsku a bylo tady 1 milion španělských eur. Částka také eh, v eurech eh, z evropského rozpočtu a tím se vlastně zabránilo otravě těchto úžasných eh, ptáků a opravdu s velmi omezeným rozpočtem 6 tisíců eur tady Eh, to bylo velmi úspěšné. Potom další projekt klimatických změn ve Walesu. Tady eh, tady eh, byl také velmi úspěšný projekt 1,4 miliony euro z EU a 1,5 eh, milionů eur ze, od Spojeného království. Obrovský úspěch, 50 tisíc liber ročně je možné, eh, když se využívají eh, skládky tady v, v sousedství a bylo možné zabránit ekvivalentu velmi významnému ekvivalentu emisí. Takže to je velmi úspěšný projekt a já jsem předně eh, předložil několik pozměňovacích návrhů a některé z nich jsou spíše technické povahy kde se vlastně ten text upřesňuje. Například jsem změnil znění, eh, kde vlastně nízkouhlík jsem eh, nahladil jiným termínem a CO2 jsem nahladil také pojmem skleníkové plyny a byly tam spíše technické úpravy. Další úpravy byly spíše politické povahy. Změnil jsem čistou energii na obnovitelnou energii a energetickou účinnost. Dále jsem doplnil ekosystémy poblíž moře obecnými ekosystémy, protože tady nejde pouze o biodiverzitu a, a mořské systémy, ale e, jde i o ostatní ekosystémy, které jsou stejně tak důležité. také jsem zdůraznil význam e, efektivního nakládání se zdroji jako e, doplněk k tomu e, obecnějšímu pojmu oběhové ekonomiky. Nyní bych se chtěl zaměřit na několik pozměňovacích návrhů, e, které jsem e, Eh, které jsou spíše političtější povahy. Rozpočet jako takový, rozpočet je omezený, zůstane omezený, i když ho rozšíříme. A já navrhuji, abychom navýšili rozpočet z 5,4 miliard na 7,2 miliardy a to je v souladu s těmi dřívějšími eh, stanovisky Evropského parlamentu a já plně spoléhám, že mě v tom podpoříte. A dále eh, mainstreaming klimatu 25 na 30 a já doufám, že eh, zejména na tomto výboru eh, s tím jistě budete souhlasit. Další eh, věc, o které se diskusuje, je, diskutuje, je míra spolufinancování. Komise tady poskytla určitou flexibilitu ve stanovování této míry, ale já si říkám, že by toto nemělo být eh, možná úplně specifikováno, ale spíš podmínky eh, pro maximální nebo minimální spolufinancování, takže v mých pozměňovacích návrzích naleznete i toto. Další důležitý eh, argument nebo věc, která je důležitá, je hodnocení v polovině období. Původní návrh komise byl podle mého názoru poměrně slabý, aby jsem si přál skutečné hodnocení v polovině období po třech letech místo čtyřech a tady jsem vytyčil ve svých pozměňovacích návrzích několik kritérií, tak abychom zaručili skutečně vysokou kvalitu a výkonnost. A také eh, samotná ta evaluace, to eh, není to nejdůležitější. Důležité je to, eh, jak se použijí ta data. Dále nevydané prostředky ze současného programu LIFE. Návrh komise je, aby se to zapojilo do programu EU Invest. A já bych si spíš přála, aby se to vrátilo zpět do programu LIFE v dalším období, protože si myslím, že je důležité, aby se zohlednilo, že environmentální dopad eh, LIFEu je mnohem vyšší než EU Invest, který je znám jako eh, Junckerův fond. Takže to je také důležitý pozměňovací návrh. Další věc, kterou považuji za zásadní, a to by možná mohlo být komplikovanější prodiskutovat s členskými státy, je, že bych se přál zabránit tomu, že fondy LIFE budou nahrazovat národní fondy. V posledních pěti až deseti letech eh, jsme byli svědky toho, že eh, výdaje na biodiverzitu poklesly v mnoha členských státech a členské státy se své národní eh, výdaje snaží nahrazovat eh, tím, co plyne z evropských fondů. A já si myslím, že to je nebezpečný vývoj. My potřebujeme velké částky eh, po celé Evropě, eh, tak bychom udrželi biodiverzitu a neměli bychom národní rozpočty nahrazovat evropským rozpočtem. Rada by si přála program LIFE, Eh, jak si propojit s těmi národními eh, programy pro biodiverzitu z politického hlediska mi to nevadí, ale jinak eh, si myslím, že to vlastně z environmentálního hlediska není cesta vpřed. Politická diskuze, kterou jsme vedli na jiných místech dříve o programu LIFE, je debata o národních alokacích a já si myslím, že program LIFE by měl být natolik úspěšný a založený na výkonnosti jako dosud, což znamená, že by se mělo vycházet eh, z kvality a ne z geografických kritérií. Co to znamená? Když budeme fondy uh, předem udělovat členským státům, tak Eh, ty peníze nebudou plynout na projekty, ale bude to obráceně projekty eh, budou eh, usilovat o peníze. To není dobře. Rada se velmi snaží tam opět zavést ty národní alokace. Já o tom chci s radou diskutovat, jsem otevřený, ale myslím si, že mm, v konečné fázi bude důležité, abychom e, velmi dbali na výkonnost a kvalitu, takže bychom měli najít nějakou cestu v této věci. A závěrem program Live představuje mnoho peněz, když se podíváte na celý ten eh, rozpočet 5,4 miliard euro. Když to řeknete evropským občanům, tak ti řeknou, no, to je veliká částka, ale je to kapka v oceánu, my to víme, komise si to také uvědomuje. Takže ve svých návrzích zdůrazňuje, že program LIFE může um, zůstat eh, omezený nebo že bude zkrátka potřeba, abychom na, zdůrazňovali důležitost těch environmentálních otázek v těch velkých, také v těch velkých politikách EU, což je třeba zemědělská politika. To je taková podmínka toho. Budeme mít poměrně, nebo vyžijeme z toho drobného rozpočtu pouze v případě, že ty velké programy eh, s tím budou propojeny. A my víme, že to není zaručeno z minulých zkušeností. Víme, že členské státy se budou snažit eh, zrušit různé environmentální podmínky eh, v rámci kohezních programů a programů zemědělských. A tento Evropský parlament v podstatě e, mnohdy klade důraz na stejné nebo usiluje o stejné. Takže já tady zdůrazňuji evaluaci, po té, co se rozhodneme, po té, co se dohodneme s radou na všech výdajích víceletého e, finančního rámce, tak bychom měli mít možnost to zhodnotit, zhodnotit e, úspěšnost mainstreamingu a pokud mainstreaming těch environmentálních kritérií nebude tak úspěšný, eh, jak je to zapotřebí, tak musíme eh, z toho odvodit nějakou reakci. Já zatím ještě nevím, jakým způsobem eh, s tím naložíme. Hovořím o tom se sínovými zpravodaj, s komisí a s dalšími a snažím se Eh, vymyslet, jak k tomu přistoupit, ale musíme nalézt nějaké řešení, kterým bychom zabránili tomu, že výdaje na životní prostředí eh, budou v rámci pro, projektu, programu LIFE omezeny a velké eh, dotované projekty, jako je Fond soudržnosti nebo zemědělství, nebudou naplňovat stejné cíle a možná naopak budou pro životní prostředí škodlivé. Tím bychom se ještě více vzdálili našim cílům. Závěrem chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich dosavadní spolupráci a velmi se těším na diskuzi tady na výboru Envy a jsem velmi nakloněn nebo věřím, že Evropský parlament tady bude mít pozitivní postoj k programu LIFE. Děkuji. A nyní za EPP paní Ayuso, která tady e, zastupuje pana Michela Dante na stínového zpravodaje. buenos días. Eh, efectivamente, el señor, <clears throat> el señor Dantán me ha pedido que le sustituya porque no puede. Mm. Děkuji pěkně za slovo. Ano, je pravdou, že pan Dantin mě požádal, abych ho dnes zastoupila a proto bych vás ráda seznámila s jeho stanoviskem. Děkuji svému kolegovi, panu Gerbrandemu, za práci, kterou odvedl a také za eh, předložené pozměňovací návrhy. Ve stanovisku je řada navrhovaných změn, které mohu podpořit. Je to například financování subkategorií Nicméně domníváme se, že budeme pro oblast eh, zemědělství potřebovat určité přechodné období, během kterého se budou eh, rozvíjet eh, držitelné praktiky. Toto přechodné období k udržitelným zemědělským praktikám nám napomůže rozvíjet možnosti, jako je například využívání odpadní vody v zemědělství. Progresivní implementace opatření v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, stejně jako v oblasti energetiky, rovněž jdou ruku v ruce s naším úsilím o celkové zachování životního prostředí. A proto projekty, které budou financovány z tohoto programu, by neměly podrývat cíle a priority, které jsou stanoveny v jiných legislativních aktech společenství. Měli bychom být velice opat- opatrní v tom smyslu, že je potřeba zapojit eh, širokou veřejnost a zajistit konzistentnost a soudržnost programů, aby tyto programy obrážely problémy, s nimi se občané EU potýkají. Potom je tady otázka eh, způsobilosti třetích zemí pro účast na tomto programu. Evropská komise by měla přesně stanovit, jaké podmínky budou platit pro takovéto uchazečské státy. Také bych rád eh, upozornil na problém eh, nejvzdálenějších regionů těchto oblastech eh, bude určitě velká rozmanitost a budou tam také trochu jiné problémy než v centrálních oblastech. Určitě jsme se již eh, měli možnost dobře seznámit eh, s těmi problémy, se kterými se potýkají nejvzdálnější regiony, například ostrovy na Širém moři, kde ta rozmanitost problémů je veliká. Určitě bude dobré, aby tyto regiony dostaly financování z, progres fondu LIFE. Děkuji a nyní pan Kaputo za SAD. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu Gerbrandemu za vynikající návrh zprávy. Najdeme v ní hodně zmínek, které zazněly také na odborných jednáních předcházejících vypracování této zprávy. A tyto komentáře byly velice užitečné. Také bych rád poděkoval za eh, tu spolupráci, kterou zpravodaj nabídl. Musíme zcela jasně uvést, veškeré aspekty, které zazněly také na jednání s výborem Agri. Pokud je o udržitelnost, tak um, nepochybně je zde potřeba investovat a to hodně do biodiverzity. Usilujeme o přechod k oběhovému hospodářství a zde bych se rád zaměřil na jednu či dvě věci, které považuji za uh, možnosti, které by zlepšily nařízení. Předložím k tomu pozměňovací návrhy. Samozřejmě vycházíme také z práce parlamentní skupiny pro program LIFE. Za prvé je potřeba zlepšit eh, poskytování informací o programu LIFE, zvýšit povědomí o tomto programu mezi širokou veřejností. Musíme využít eh, moderních komunikačních strategií, nová média, sociální sítě. Spalování pevných paliv, fosilních paliv, samozřejmě přispívá ke klimatické změně, především v oblasti výroby elektrické energie. A dekarbonizace má dopad na zdraví občanů a kvalitu vzduší. Jsem toho názoru, že existují alternativní systémy, které jsou založeny na obnovitelných zdrojích energie a program LIFE by nikdy neměl sklouznout k tomu, aby se z něj financovalo zařízení, které využívá, které se používá ke spalování fosilních paliv, ať je ta technologie sebe pokročilejší. Jak uvedl pan Gerbrandy, zhodnocení v polovině období pouze nabízí takový úvodní obrázek, takový hrubý nástin eh, toho, k jakým změnám došlo. Potřebujeme rozsáhlejší nezávislé vyhodnocení, eh, které opravdu zajistí správnou implementaci programu. Máme ambice v oblasti ochrany životního prostředí a v tomto smyslu je důležité, že i program LIFE eh, počítá se zapojením soukromého financování. Kvalita vzduší a zdraví občanů souvisí také s odpovědností společností, firm, které by se měly snažit o to, aby životní prostředí poškozovaly co nejméně. V soukromém sektoru bude tato odpovědnost eh, klíčovým prvkem strategie programu LIFE, tak abychom společně mohli zpět k cílům udržitelného rozvoje. Musíme také um, zajistit financování projektu přenositelnosti, které mnohdy byly omezeny díky rozpočtu. Abychom zmaximalizovali evropskou přidanou hodnotu, musíme podporovat projekty, do kterých bylo již investováno. A tyto projekty musí být hospodářsky udržitelné. Několik poznámek k integrovaným projektům panuje nerovnoměrné rozdělování eh, fondů z programu LIFE do členských států. Místní alokace, lokální nebo takto vnitrostátní alokace nejsou dostatečné pro to, aby ta distribuce eh, projektů byla spravedlivá. Domníváme se, že ty projekty eh, by měly být rozdělovány spravedlivším způsobem tak, aby se zvýšila efektivita financování ze strany členských států. Chceme, aby lidé předkládali k posouzení projekty vyšší kvality a aby tyto projekty byly rovnoměrně rozloženy ze zeměpisného aspektu. Úspěšnost těchto projektů samozřejmě závisí na doplňkovém financování lze eh, to také zakomponovat do politiky soudržnosti a do společné zemědělské politiky. Národní kontaktní místa programu LIFE by měly sehrávat větší úlohu, tak, aby zajistili základní úroveň ve všech členských státech a je také potřeba podporovat proaktivní přístup. Musíme také monitorovat efektivitu projektů za použití kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Smyslem je snížit náklady a zajistit eh, to, aby analýza nákladů a přínosů byla příznivá. Tento fond by měl být využíván doplňkově k ostatním fondům přičemž musíme zajistit, aby tady nedocházelo k překryvům a aby Evropská unie dosáhla dostatečné přidané hodnoty. Co se týče rozpočtu, tak se domnívám, že vyčleněný rozpočet je zcela nedostatečný. My se snažíme získat více prostředků, ale ani ty pravděpodobně nebudou stačit. Opravdu záleží na tom, aby Evropská unie a především Evropský parlament prokázali veškeré ambice, které v souvislosti s tímto programem mají. Děkuji. Někteří stínoví zpravodové chybí, zbývá nám čas proto jsem eh, dal panu Kapotovi prostor delší, než bylo plánováno, ale chtěl bych ostatní požádat, aby respektovali vyčleněný čas. Za EKR zde nemáme stínového zpravodaje, nevím, jestli jej někdo zastupuje. Pokud ne, tak za zelené jsem to já, jako stínový zpravodaj. Takže uh, uh, především se pokusím sám dodržet ten vyčleněný čas. Dovolte, abych poděkoval panu Gerbrandovi a také komisi za dosavadní práci. Jsem toho názoru, že návrh komise představuje dobrý základ pro další práci a to platí také pro návrh zprávy z pera zpravodaje. Návrh eh, je velice slibný a je mi jasné, že máme určitý časový prostor, během kterého budeme muset nalézt schodu v klíčových prvcích na dostatečné úrovni a rozpracovat určité prvky, například rozpočet, míra spolufinancování, způsobilost, příslušná kritéria, indikátor, soudržnost s ostatními politikami Unie, včetně společné zemědělské politiky a tak dále a tak dále. Kromě toho bych rád zdůraznil několik věcí, které bych rád vypíchl z pohledu uh, naší strany a které se také uh, objevují v mých pozměňovacích návrzích. Musíme zajistit, aby, abychom zajistili dlouhodobé uh, řízení uh, míst uh, Natura 2000 a plně, navrhuji, plně podporuji návrh pana zpravodaje zvýšit eh, rozpočet eh, programu LIFE. Ovšem, pokud se podíváme za hranice tohoto programu, tak mainstreaming našich politik v rámci rozpočtu EU je klíčovým faktorem. Není to nic, co by se nám podařilo zvládnout v rámci tohoto konkrétního návrhu, ale nesmíme na to zapomínat. Za druhé, posílení řízení, zapojení veřejnosti, lepší komunikace a pokud možno další prvky by Eh, mohli nabídnout eh, další pomoc příjemcům. Někteří z potenciálních příjemců opravdu potřebují podporu, aby se mohli o financování z programu LIFE ucházet. Kategorie projektů mi nedělají problém, tak jak je navrhla komise. Přesto však eh, nesmíme za, dopustit aby eh, se to přelévalo do jiných programů. Musíme také dát prostor projektům předkládaným malými, eh, pardon, nevládními organizacemi. A mnohdy nevládní organizace se potýkají s problémem získat prostředky z fondu LIFE. Souhlasím také s panem Gerberem v tom, že je tady nutné zachovat, no, respektive usilovat a zachovat usilovat o a zachovat zeměpisnou eh, distribuci. Musíme se řídit vůčím eh, principem v tom smyslu, že je potřeba vytečet určité země, zeměpisné oblasti, které se samozřejmě nekryjí s hranicemi členských států, protože v přírodě ty hranice neznamenají nic. Konečně bychom také měli zajistit lepší sledování a, a také předběžnou a následnou evaluaci. Musíme dbát na to, aby bylo možné sledovat, jaké jsou přínosy tohoto projektu i v souvislosti s jinými programy. Celkově mám z této zprávy velice příznivý dojem a s mými eh, kolegy se domníváme, že se nám podařilo do této zprávy zakomponovat silné, silný politický signál. Plně souhlasím s panem zpravodajem v tom, že není potřeba měnit základní charakteristiku projektu. Máme tady před sebou eh, návrh, který nabízí eh, řešení spravedlivým a transparentním způsobem. Eh, pro eh, zainteresované subjekty, ať už jsou to orgány místní samozprávy či nevládní organizace. Doufám, že jsem se vešel do svého časového okénka a nyní dávám prostor dalšímu spoluzpravodajům, pardon, stínovým zpravodajům. Za GUE zde nikoho nevidím, to tež platí o stínové zpravodaje za EFDD, proto dávám prostor uh, ostatním kolegyním a kolegům. Jako první uh, paní Melior. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik připomínek. Za prvé, chci zdůraznit, že mě těší, že pan Gerbrandy předložil eh, zprávu, s níž se dá na tomto výboru opravdu velmi dobře pracovat. Uvidíme, eh, eh, nebo respektive je trošku už smutnější, jak se k tomu postavil zemědělský výbor a eh, myslím si, že je opravdu dobré, že náš pan zpravodaj eh, zase na to velmi dobře zareagoval, takže máme v něm opravdu skvělého zpravodaje. My zde v Evropském parlamentu 14. března tohoto roku už jsme se shodli na usnesení k tomuto tématu. A sice, že je potřeba navýšit eh, prostředky pro tento program. Tady jde přece o biodiverzitu, kruhové hospodářství, ehm, všechny eh, důležité prvky, které nás všechny budou ovlivňovat v následujících desetiletích. Určitě stojí za to dát to tomu víc peněz. Nesmíme tedy šetřit v těchto těch oblastech, musíme zaměřit jak zemědělskou politiku, tak i jiné politiky takovým způsobem, aby bylo možné i jejich prostřednictvím chránit životní prostředí. A já jsem opravdu ráda, že mm, zpravodaj velmi dobře spolupracoval se stínovými zpravodaji, že se podařilo tedy jasně vyslat signál za Evropský parlament, o co nám jde. Já si myslím, že tady právě jde o to, že zdůrazňujeme, že projekt, eh, program LIFE může dosáhnout těchto cílů. Ehm, já pocházím se spolkové země v Německu, která ještě stále využívá hnědé uhlí a eh, tady opravdu eh, máme před sebou ještě hodně práce a doufám, že i díky takovým programům, jako je LIFE, se nám podaří zase postoupit dále. Děkuji. Děkuji, pan Brennan. Děkuji. Mám takové tři otázky, lomeno připomínky. E, za prvé, e, byla zveřejněna zpráva IPCC, e, tady máme vlastně posun 25% až 30% v tedy oblasti klimatických změn, to určitě dává smysl. Proč to není vyšší než 30%? Když si to ale otočíme, ten argument, když říkáme, že potřebujeme takzvaný mainstreaming, není zase potřeba jít um, druhým směrem. Když můžeme přeci říci, že pokud budeme navyšovat e, rozpočet pro takovýto program, jako je live, tak e, vlastně to podkopává ten, tu myšlenku toho mainstreamingu. Já vím, že to je takový paradox, ale co si o to myslíte? A, e, Eh, omlouvám se, budu muset tady zmínit slovo Brexit. Eh, financování, eh, které se vydává na program LIFE ve Spojeném království, co se stane jak si s, tím, mm, s těmi penězi, které potom budou chybět, protože Velká Británie už nebude platit do LIFEu. A za třetí, ve chvíli, kdy UK bude tedy vně EU, máte nějaké plány na propojení eh, po, i vlastně tedy po Brexitu, kdy se navzájem od sebe budeme moci učit, budeme si moci nějakým způsobem pomáhat, eh, třeba nějaké eh, osvědčené postupy se budou kopírovat tam i onam podle toho, odkud přijdou. Děkuji. Děkuji. Mm, nikdo další se nehlásí o slovo, takže dám slovo z komisy. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji eh, zpravodaji za pozitivní hodnocení programu LIFE. Komise s tím samozřejmě souhlasí. Tady jde vlastně o velmi cenou roli, kterou má naplňovat. Nejprve se vyjádřím k těm političtějším otázkám. Zaprvé je to otázka rozpočtu a jeho navýšení. Komise navrhuje 5,10 eh, miliard na ochranu tedy životního prostředí a eh, teď už vlastně tedy máme těch 2 eh, miliardy a vlastně 46% navýšení u environmentálních projektů. nad rámec toho, to je vlastně ta katalyzátorová role LIFEu, je to vlastně posíleno. Takže pokud se podíváte na strategické integrované projekty, které jsou posíleny, aby došlo k mobilizaci finan, finančních prostředků z jiných zdrojů. Mm, to je zase ta posílená povaha těch eh, posílených projektů. Tady se konkrétně tedy zaměřujeme právě na ten mainstreaming. To mobilizuje více financů zejména tedy pro regionální biodiverzitu a to by mělo vést ke zvýšení celkového financování pro environmentální cíle v celém víceletém finančním rámci. Jak říkal pan Gerbrandy a další, je potřeba ale přiznat, že tento potenciál eh, jakoby katalyzátoru LIFEu eh, můžeme realizovat pouze v případě, že nalezneme řádné mainstreamingy a eh, že tedy využijeme i ty další mechanismy takovým způsobem, aby chom podpořili environmentální cíle. Takže LIFE je katalytický, vlastně doplňuje další fondy, vlastně toto všechno musím být koherentní s jinými cíly politiky a to znamená další také politiky, ale musí být koherentní s environmentálními cíly. Mm, tady poukazuji na integrované programy Strategic Nature, Eh, říká se, že pro přírodu a biodiverzitu pro Natur 2000 nebylo dostatek financování a tohle to je ale reakce, kterou předkládáme, abychom mohli využít více finančních prostředků. Tady tedy opravdu jde o to, že se zaměřujeme na ten mainstreaming a že se tedy plně zaměřujeme i na tu regionální biodiverzitu. Další věci, velmi důležitá věc je geografická rovnováha. V tuto chvíli life toho nedosahuje a my se tedy snažíme hledat řešení, myslíme si, že správný přístup nejsou eh, vnitrostátní tedy alokace, ale myslíme si, že prostřednictvím posílené spolupráce s vnitrostátními kontaktními místy můžeme šířit prostředky eh, pro um, dosažení úspěchu v celé Evropě. Potom máme tu klimatickou složku, která se zvýšila z 25 na 30 Komise přistupuje vlastně k tomu horizontálně Tady vlastně to ani není nějaký problém v případě LIFEu, protože máme ty environmentální programy, subprogramy, ale většina ostatních eh, projektů nějakým způsobem určitě přispěje k eh, ochraně životního prostředí nebo ke zmírňování dopadu. Takže to je vlastně jakési win-win. Hmm flexibilitě a kofinancování, míře kofinancování. Je pravda, že tímto návrhem chceme tedy zareagovat na požadavky v různých složkách toho programu, abychom se tedy obrátili na různé příjemce v různých tedy eh, fázích toho programu. Proto flexibilita je adekvátní pokud chceme navýšit míru kofinancování, to by pro určité potenciální příjemce bylo dobré. Upozorňuji, že potom by se ale snížil počet eh, financovaných projektů. Kdybychom měli fixní míru kofinancování, to by zase znamenalo, že některé návrhy by musely být kofinancovány komisí v míře, která je možná vyšší, než eh, co by někteří žadatelé požadovali nebo potřebovali. Takže proto potřebujeme tu flexibilitu. Pan Grebrandy taky eh, zmínil hodnocení lifeu a ta vyhodnocení zatím byla velmi detailní a některé projekty lifeu prostě trvají několik let. To překročí eh, ty tři roky a zjistili jsme, že tedy méně než čtyřleté období, období kratší než čtyřleté nám neposkytne dostatečná data pro to, abychom to vyhodnotili. Takže neočekávejme nemožné od těch hodnocení, pokud je uděláme příliš brzy. proto navrhujeme, abychom eh, eh, měli tu dobu nastavenou jako čtyři roky. Poslední připomínky. Za prvé speciální role eh, nejvzdálenějších regionů. No to uznáváme, takováto role existuje a proto ponecháme program, který se jmenuje BEST, i pro tyhle ty regiony. Co se týče dostupnosti programu, my chceme, aby stakeholdři se k tomuto programu dostali, proto, se také, proto testujeme zjednoduší dostupnosti toto nebo přístupu k tomuto předkládání eh, projektů. Snažíme se, aby to bylo jednodušší, aby se bylo tedy možné dostat eh, do tohoto programu snadno. Mm, navíc v LIFEu jsou tedy eh, projekty eh, různých rozměrů, takže je možné vlastně mm, předkládat návrhy eh, různého rozsahu. Někdo tady zmínil Brexit a co bude do budoucna tedy naplánováno. Přístup třetích zemí do LIFEu je možný, pokud ta třetí země si to přeje, takže my rádi uvidíme UK, pokud i nadále budou napojeni na LIFE do budoucna. I would give back the floor to the rapporteur for... Děkuji a opět předávám slovo zpravodaji eh, k závěrečným připomínkám. Eh, děkuji eh, kolegům i komisi za mm, tento velmi vstřícný pohled na tuto věc. Těším se na to, že budeme spolupracovat na této věci. A teď několik připomínek a odpovědí na ty otázky, které zazněly. Chtěl bych se prvé poděkovat Nikolovi Kaputovi za jeho práci na výboru Agri. Výsledek úterního hlasování by možná nebyl tak dobrý, jak bychom si, tedy možná není tak dobrý, jak jsme si přáli, ale um, mě překvapilo, jak hamišní jsou na tomto výboru, eh, protože eh, tady ten, to procento life je velmi nízké, ale oni se přesto snaží stále více získat prostředky, eh, ještě více, než by jim příslušelo. A Přitom na společnou zemědělskou politiku je velmi neefektivně vynakládáno obrovské množství prostředků. Mm. budeme se tím ještě zabývat, až budeme hlasovat o té naší vlastní zprávě. Paul Brennan položil několik otázek k mainstreamingu a já si myslím, že komise na to již určitým způsobem odpověděla. Záměrem uh, LIFEu je působit jako katalyzátor. To je velmi důležitý cíl. Mainstreaming je, mainstreaming je zásadní a já jsem uh, silným podpůrcem um, net loss principu, net loss principu uh, pokud jde o biodiverzitu, tedy opravdu by tady byl být no uh, loss. A myslím si, že by to měl být princip obecně ve výdajích. Zatím tak daleko ještě nejsme, ale rozhodně je mým záměrem se tomu přiblížit. Ovšem s ohledem na politickou realitu se obávám, eh, že eh, tady mainstreaming eh, asi k ničemu nepovede, nebude to tak úspěšné, jako bychom si přáli, takže je důležité, aby Life měl svůj zvláštní rozpočtu, rozpočtový prvek. Daleko by se zeptala na to, zda Spojené království po Brexitu um, by mohlo mít nějaké nároky. Já bych chtěl odkázat na článek 11, kde se hovoří o eh, těch subjektech, které můžou mít eh, nárok. A tam se hovoří o tom, že třetí země, které se přidružejí, mohou mít nároky. A takže to závisí na podobě Brexitu. Pokud tady bude velmi tvrdý Brexit, tak tady asi nebude možné se připojit k tomu projektu ze strany Spojeného království. A to znamená, že už eh, nebude možné, aby uplatnili nějaký nárok. A myslím si, že to je také velmi důležitý prvek v té eh, Brexit dohodě. Eh, měli bychom je opravdu vyzývat k tomu, aby byli nějakým způsobem přidružení k Evropě, protože potom by mohli mít také prospěch i třeba z tohoto programu LIFE. Nikola Kaputo a jiní stínoví zpravodajové mi děkovali eh, za dobrého ducha spolupráce a já tedy děkuji eh, asistentovi Robertovi, protože on na technických schůzkách vytvářel tuto atmosféru a já doufám, že se nám podaří toto šířit eh, mezi všemi poslanci a budeme mít plodnou spolupráci až do závěrečného hlasování na plenárním zasedání, ať už to bude kdykoliv. Děkujeme. Závěrečná lhůta pro pozměňovací lhůty je 18. října v 11 hodin a budeme hlasovat na výboru Envy. 20. listopadu 2018 a očekáváme, že na plenárním zasedání se bude hlasovat 2. listopadu. Pardon, na druhém plenárním zasedání listopadu. Teď tady máme další bod. Evropa, která chrání čistý vzduch pro všechny a tady bych rád dal slovo spolu s pravodajům. Nejprve má slovo paní eh, Gerling. EPP. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh usnesení byl předložen zejména proto, že alespoň většina poslanců na tomto výboru se donívá, eh, že otázka čistého ovzduší je velmi důležitá, musíme na ní myslet a v legislativě se s tím nenakládá tak eh, seriózně, jak by se mělo a ty věci se v mnoha členských státech nevylepšují a dokonce se v mnoha státech výrazně zhoršují. Jsem velmi potěšena usnesení. Myslím si, že to pokrývá všechny ty oblasti, o kterých bychom měli hovořit. Chtěla bych ovšem vyzvihnout pouze některé z nich. A v kontextu té mé práce pravodajky eh, o jiné směrnici si uvědomuji, že ten tým na komisi, který se tím zabývá, je velmi angažovaný, velmi se tomu věnují a zohledňují většinu našich cílů, pokud ne všechny. Jsem potěšena, um, že jsme tady zdůrazňovali, že jde hlavně o prosazování těch věcí v členských státech. A pokud jde o Dieselgate, tak tam v některých členských státech eh, tam jednali, ale v některých vůbec a e, pro členské státy tam vůbec nebyla žádná e, odměna. I když to e, se to budeme snažit vysvětlit velmi umírněně, tak tam samozřejmě ty společnosti některé absolutně nedodržují zákony. A my, když tady eh, děláme legislativu a členské státy ji nechtějí uplatňovat, tak my tady musíme na to upozorňovat komisi. A teď se tedy podívejme na směrnici o ovstuší, o které hovoříme. Víme, že v tuto chvíli probíhá revize a pravidelně bude vydána na počátku příštího roku. A my očekáváme, že tato směrnice o ovzduší bude posílena tou úpravou a že tam bude také to, jakým způsobem by to členské státy mohly zrealizovat v členských státech. Já samozřejmě tady nechci říkat, eh, že členské státy, ehm, tedy členské státy něco jiného říkají a něco jiného dělají a ehm, Všechny členské státy se zavázaly, že budou usilovat o snižování počtu úmrtí eh, ročně 400 tisíc, ale ehm, vlastně se nic neděje a my musíme o to usilovat, v tom usnesení se o tom hovoří. Poslední věc. V usnesení jsme identifikovali otázky, které konkrétně eh, se eh, týkají zemědělství, amoniak a metan a my to spojujeme samozřejmě s kvalitou ovzduší. My tady samozřejmě nechceme nijak eh, mm, zakročit proti zemědělcům, ale eh, my si myslíme, že je to příležitost pomoci jim, aby provedli změny. Ono to samozřejmě není laciné a není to jednoduché, ale eh, Eh, samozřejmě Existují způsoby, jak třeba snížit eh, amoniak emitovaný z chovu dobytka, ale není to levné, eh, není to jednoduché, ale tady my musíme samozřejmě se zemědělci spolupracovat a ty cesty existují. Děkuji. Děkuji. Zástupce SND. Děkuji. Asi vás nepřekvapí, že nám velmi vyhovuje navrhované usnesení a toto je jedna z věcí, která je nezbytná, abychom čas od času prověřili, jak vypadá současná situace. Samozřejmě my všichni víme, o čem jde. Máme tady 400 tisíc předčasných úmrtí každý rok v EU, stovky milionů eur zdravotních nákladů vyvolaných právě špatným ovzduším. A my jsme tady samozřejmě měli, měli různou legislativu, která se vztahuje k čistému ovzduší. Některé eh, měly velké ambice, některé méně pokud jde cíle do budoucnosti. A jak tady říkala Julie, eh, když ty ambice na počátku vypadají dobře, tak velmi často později um, se realizují velmi pomalu a ty ambice samozřejmě oslabují v členských státech i jinde. A realitou je, že eh, tady čelíme krizi a komise, příští komise, každopádně bude muset zaujmout mnohem přísnější přístup a není možné, bychom pokračovali tímto umírněným způsobem a doufali, že mm, to snad nějak zafunguje. Musíme být mnohem ambicioznější. Tady eh, je to dobrý způsob, jak velmi jasně pojmenovat ty výzvy a i to, co můžeme proti něm udělat. Samozřejmě, eh, že mm, tady potřebujeme podporu všech frakcí a musíme eh, se obrátit i na ty citlivější, politicky citlivější sektory, aby eh, přispěli k tomu cíli. A pokud eh, jde o zemědělství, jak říkala Judy, tak je to velmi důležité. Ehm, my jsme se snažili v jiné směrnice právě zavést ta opatření pro zemědělství, která nebyla populární ehm, ani tady na našem výboru, ale eh, je to zřejmé, my toho musíme udělat více pro snižování emisí amoniaku a emisí a emise se zemědělství velmi přispívají ke znečištění. Není to příliš známé. Je to něco, co může vyvolat až polovinu problémů se zdravím spojenou s ovzduší ve městech. A samozřejmě i jinde je to závažný faktor. Musíme eh, mít eh, opatření zazeleňování a snižování znečišťování ovzduší. A samozřejmě již existují opatření a možnosti, které je možné zrealizovat. Není to levné, ale my máme zdroje a máme i možnosti eh, v praxi podpořit to, co je třeba provést, ale nedělat nic, to není přijatelné. Doprava se samozřejmě musí také více snažit, musíme se postavit eh, řádně k Dieselgateu a i vlády členských států musí usilovat o eh, čistější automobilovou dopravu eh, protože doprava je hlavním zdrojem znečištění ovzduší ve městech a města a městské oblasti by měly mít pravomoci k zavedení takových opatření, která budou považovat za vhodné třeba různá omezení pro automobily um, podle místních potřeb. Města velmi často uh, se chápají iniciativ a kdyby potom to probíhalo to stejné na evropské úrovni, uh, tak bychom byli velmi úspěšní. Takže čím větší roli budou města sehrávat, tím lépe. Dále to, co jsem říkal na počátku o tom poklesu od té doby, co NTCR vstoupila v platnost, tak 11 členských států požádalo o úpravu e, svých emisních e, e, stropů tak, aby umožnili vyšší emise, zejména NOx automobilů než to, co jsme schválili zde v Evropském parlamentu. Takže tady je opravdu eh, potřeba mít nějaké minimální datum v členských státech, pokud jde o ukončení uhlí a potom také na, eh, na, eh, a také musí přijmout opatření, pokud jde o rtuť. Samozřejmě, že ta rozhodnutí nejsou jednoduchá, ale já tedy doufám, že ten text bude posílen a my tady máme dobrý základ takové, eh, takové přísné legislativy a my doufáme, že komise na to naváže. Děkuji, slovo má paní Višněvská. Děkuji. Škodlivost eh, nečistého ovzduší je pro nás, pro všechny eh, zřejmá to velmi poškozuje zdraví občanů. Ale když tak naslouchám této diskuzi, musím vás upozornit na jednu věc. Vy tady vlastně pobízíte k tomu, aby se úroveň ambicí zvýšila a ale zatím přitom členské státy nesplnily velmi často to, co bylo požadováno dosud. Takže my si musíme položit otázku, kudy se teď dále vydat, jakým směrem účetní dvůr ve své zprávě z roku 2017 na ty věci upozorňuje, hodnotí opatření Evropské unie, která směřují k ochranu lidského zdraví eh, v souvislosti se, eh, s nečistým vzduchem a tam je jasně uvedeno, že dosavadní opatření očekávané výsledky nepřinesly. Toto konstatování eh, by mělo vést k tomu, aby se přijala jiná opatření, další opatření. Ta studie eh, je velmi užitečná, protože mm, ta opatření nepřinesla žádné výsledky a proto teď všichni musí nést důsledky. Výdaje na zdraví rostou a má to sociální náklady blahobyt občanů je tím narušován, takže bychom měli jednat racionálně, měli bychom vycházet z faktů, z analýz a další zpřísnění a restrikce žádné lepší výsledky nepřinášejí. Závěry ze zprávy účetního dvora by pro nás měly být poučné. Měli bychom na ně reagovat. Ty problémy přece nelze vyřešit pouze tím, že zvýšíme cíle a požadavky. Pak se toho zase ujme Evropský soudní dvůr, budou tam podávány žaloby, že nejsou dodržovány normy a to co vlastně, což vlastně znamená, že ty normy členské státy vůbec ani dodržovat nemohou. Abychom vylepšili situaci, potřebujeme komplexní, holistická řešení, podpořená finančními eh, částkami, eh, což bylo podpořeno také prováděním eh, programu Čisté ovzduší v Polsku pro rok 2000, a v roce 2018 až 2020 má být eh, tady vyčleněna článka, částka asi 24 milionů eur a tyto a dohromady tam má být 30 miliard. Efektivita existujících budov, eh, tedy energetická účinnost má být vylepšena, budovy mají být lépe izolovány a renovovány a zdroje eh, to, tepla mají být také efektivnější. Na tom se má zapracovat. A já se velmi těším na to, že Takže um, Mm, musíme zohledňovat situaci v jednotlivých zemích. Někde mají velmi problematické klimatické situace a, a tam je problém s těmi zařízeními a někdy vlastně potom oni tam mají horší topení pro životní prostředí. Jsem velice potěšená, že v tomto parlamentním období jsme ocenili roli topení, zejména pokud je o směrnici o ETS, kde jsme se shodli na tom, že uchováme určitou eh, úroveň podpory eh, pro eh, zavádění centrálního topení nebo takových topeních. Děkuji. Děkuji. Paní Házenka Mgue. Děkuji, pane předsedo. Efektiv de gezondheid van mensen te beschermen. Wij kunnen daar iets aan doen en we moeten daar ook iets aan doen. V Evropě se musíme zaměřit hlavně na města, pokud jde o ovzduší, a to tím, že budou redukovány emise z automobilové dopravy. A Pokusíme se snížit průmyslové emise právě i v městských oblastech a to tím, že budeme lépe využívat suroviny. Intenzivní chov je také jedním z hlavních strojů znečištění ovzduší. Produkce masa vyvolává obrovské emise metanu a um, amoniaku, 40 emisí amoniaku a velké procento metanu pochází právě z intenzivního chovu zvířat a um, dochází k velkým koncentracím těchto látek. Tyto emise potom vyvolávají četná onemocnění plic, Věda jež dokázala, že intenzivní chov zvířat je jedním z důležitých zdrojů znečišťování ovzduší. Samozřejmě eh, jsou zde také emise skleníkových plynů z dopravy a proto je potřeba seriózní politiky ehm, musíme zasáhnout a nemůžeme přistoupit na to, že naši občané trpí. Musíme věnovat prostředky na vědecký výzkum, abychom nalezli způsoby, jak tuto situaci vyřešit. Tady rozhodně není možné eh, povolovat eh, automobilovému průmyslu, aby pokračoval v tomto stylu. Potřebujeme jasná vodítka a je na čase, aby ten z největších znečišťovatelů začal uh, platit svůj díl. Děkuji paní Evi EFDD. Presidente, Io sono estremamente felice di essere coautrice di questa risoluzione perché affronta uno, un tema cruciale che è al centro dell'agenda. Děkuji za slovo. Tady se hovoří o tématu, které eh, je samozřejmě důležité pro všechny i pro odcházející Spojené království. Znečištění ovzduší je absolutní prioritou a proto jsme jsme již při přípravných eh, pracích eh, přispěli k tomuto návrhu usnesení. Eh, chceme zasahovat tak, abychom zlepšovali životní prostředí a to ve všech zónách. Například v Milánu je ovzduší jedno z nejhorších v Evropě. Negativní dopady ovzduší, kvality ovzduší jsou patrné u milionů lidí. Proto potřebujeme nové paradigma rozvoje, protože politika si již nemůže dovolit, aby otázka vzduchu byla odsouvána stranou. Mnohdy byly projekty realizovány v příliš eh, přehnané míře. Je potřeba eh, vypracovávat plány pro ochranu ovzduší, eh, které jsou jistým způsobem udržitelné. Není možné se soustředit pouze na hašení těch nejpalčivějších problémů. Je potřeba Eh, snížit eh, emise částic a eh, oxidu dusíku. I u Evropského soudního dvora se objevily žaloby pro překračování limitů emisí. Jde nám o ochranu zdraví občanů Evropské unie a proto je potřeba zachovat kvalitu vzduší, jak pro tuto, tak pro příští generace. Samozřejmě všechno to není černobílé, ale je jasné, že jsou tady klíčové oblasti, kde musíme napnout síly, protože e, není to pouze kvalita ovzduší, kterou musíme o které musíme dbát, ale jsou to i další věci. Oblast dopravy, odvětví dopravy patří mezi ty, eh, které se podílely největší měrou za, na znečišťování za poslední roky. Jsou tady technologie, eh, které, o kterých je potřeba opustit. Patří mezi ně například eh, dýzlové motory. je potřeba eh, podněcovat eh, provazatele dopravních prostředků k tomu, aby sáhali k, čistím, k používání čistých prostředků. A závěrem bych ráda řekla, že bych se ráda obrátila na komisi s tím, aby eh, emisní limity byly v souladu s doporučením eh, Světové, hospodářské, eh, Světové zdravotnické organizace. Stále častěji se objevuje eh, toto téma, například v souvislosti s intenzivním hospodařením. Já doufám, že se na tom shodneme že je potřeba bojovat proti znečištění a ne pouze v městských oblastech, ale i na periferiích a ve venkovských oblastech, kde dochází díky intenzivnímu hospodaření k vysokým emisím čpavku a metanu. Jedná se tady o částice, která, které v podstatě eh, také eh, zhoršují tu kvalitu vzduší v městských oblastech. Eh, paní Manfredy za komisi. Děkuji velice, pane předsedo. Děkuji také všem, kteří přispěli do této debaty. E, my vítáme toto usnesení a to velice. Jsme toho názoru, že přichází v pravý čas. V době, kdy musíme zintenzivnit úsilí. Samozřejmě jsme se také obeznámili se zprávou IPPC, a víme, že je opravdu velice naléhavé, abychom jednali. Čistý vzduch pro, vše, pro všechny souvisí samozřejmě s klimatickou změnou. To, o čem se tady bavíme, um, se týká selhání v mnoha oblastech. Neměli bychom podceňovat ale ani naše úspěchy. Před několika lety jsme se dohodli na tom, že eh, vypracujeme rozsáhlou legislativu pro ochranu ovzduší. A díky spojenému úsilí Evropské unie a orgánů místní samozprávy eh, klesly emise o 10 oproti roku 2000. A to v období hospodářského růstu. Nicméně plně s vámi sou, souhlasíme v tom, že tu máme co dočenění s jevem, eh, který způsobuje předčasné umrtí milionů Evropanů. Neměli bychom také podceňovat naši úlohu jakožto globálního lídra. Existují skutečně členské státy, eh, kde je kvalita ovzduší stejně špatná jako v některých afrických zemích. Jak Evropa, tak Afrika se podílí na celkovém zhoršování ovzduší na naší planetě. Chceme být strážcem smluv a potvrzuji, že v současné době se věnujeme 30 případům porušení povinností ve 20 zemích. Ve sdělení přijatém v, květě, v květně eh, jsme eh, rozpracovali eh, důvody, které stojí za těmito případy porušování. Právní postihy nepostačují na řešení problému a proto ve svém sdělení nabízíme řadu konkrétních mechanismů podpory, Eh, které napomohou členským státům řešit eh, tento velký úkol. A je velice pozitivní, že se tomuto tématu věnujeme po tom tématu nařízení o programu LIFE. Tyto rozpočtové prostředky jsou eh, důležitou hybnou silou změny. Existuje řada projektů, které Eh, jsou financovány, ale v řadě případů se ten potenciál nevyužívá plně. Zároveň neunavně pracujeme na vylepšení legislativního rámce, především pro zdroje znečištění. Je vám velice dobře známa práce Evropské komise v souvislosti se skandálem Dieselgate Asi jsme něco podobného čekali, ale nevěděli jsme, jak rozsáhlé podvody se prováděly. Nyní se zavádí testování emisí, no měření emisí eh, v reálném provozu. I na bilaterální úrovni chceme vést dialog a členským státům poskytnout informace o osvědčených postupech a metodách. Na fóru pro čistý vzduch se sejdou eh, nejlepší mozky, nej, nejlepší odborníci na tuto problematiku. Také se budeme snažit maximálně vycházet potřebám členských států z hlediska financí a tímto jim nabídnout podporu. Vítáme to, že se zde akcentuje problematika emisí ze zemědělství. Mnohdy vnímáme zemědělství jako odvětví, jemuž je zapotřebí, aby se vydalo udržitelným směrem udržitelného vývoje, rozvoje. Domníváme se, že pokud se nám toto podaří, tak eh, to bude klíčový výdobytek v příštích letech. Oproti tomu čeho jsme svědky v oblasti boje proti plastům, kde dochází k celosvětové mobilizaci, která je velice působivá, tak eh, pokud jde o oblast eh, znečištěného ovzduší, tak zde je potřeba jasně ukázat, kde jsou zdroje problémů. Musíme zjišťovat, eh, jaké jsou zdroje znečištění a zvyšovat povědomí o těchto zdrojích. Chceme, aby Evropský parlament ruku ruce s námi přispěl ke zvyšování povědomí o tomto problému. Propojení životního prostředí a zdraví eh, je potřeba ještě více zdůraznit. A proto Evropská komise ve stále větší míře spolupracuje s partnery ze Světové zdravotnické organizace. Na přelomu října a listopadu se uskuteční první globální summit eh, věnovaný problematice znečištěného ovzduší. Komise bude zastoupena, poněvadž je to eh, možnost, eh, jak zmínit problémy, jako je um, souvislost jednotlivých, eh, jednotlivých prvků toho problému. Vítáme vaši výzvu k široce pojaté akci. Tato výzva přichází v době, kdy kolegium pracuje na závěrech věnovaných eh, struktuře řízení Domnívám si, že tady je potenciál za předpokladu, že budeme spolupracovat a e, budeme se také snažit e, lépe strukturovat práci uvnitř e, našich oddělení a pracovišť. Sem patří také spolupráce s Radou EU. První legislativní akt, který bude věnován vnitrostátním plánům znečištění, eh, které samozřejmě budou vycházet eh, z informací ze všech odvětví, bude eh, prvním stimulem. A my se zasadíme o to, aby se tyto plány vypracovávaly správným způsobem ve všech členských státech. Tyto plány mají být dokončeny do dubna příštího roku. tato záležitost by se měla řešit na úrovni ministerských předsedů. Rovněž vítáme to, že nadále zdůrazňujete význam eh, boje proti emisím metanu. Připomínám, že Evropská komise již v roce 2014 či 2015 eh, přišla s návrhem směrnice o národních eh, emisních limitech. Musíme však eh, se zklamáním eh, konstatovat, že oblast znečištění vzduchu byla vyňata z rozsahu působnosti této směrnice. Spolupracujeme úzce se společným výzkumným centrem které vypracovává studii o dopadu metanu na ozon. Tato zpráva bude zřejměna eh, zanedlouho a vychází z přípravné práce na strategii dlouhodobého snižování emisí skleníkových plynů. A v této zprávě budou nastíněna možná řešení a my vás s touto zprávou rádi seznámíme. Bude tam doporučeno Eh, budou tam dopročeny další kroky. Děkujeme za spolupráci, doufáme, že tady bude nadále možnost pro synergické efekty a že se nám společně podaří eh, učinit příslušné kroky včas. Eh, chceme, aby v roce 2019 spatřila světlo světa příslušná směrnice, která bude předpokladem pro další kroky a připomínám také práci kolega, která se tomto tématu věnuje. Děkuji za tuto diskusi. 15. říjen 11 hodin je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasovat v tomto výboru se bude 26. a 27. listopadu a očekáváme, že na plenárním zasedání se bude hlasovat v prosinci. Nyní přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, eh, kterým je ústní otázka, otázka k, k ústnímu zodpovězení. Tématem je iniciativa EU pro opilaveče. Dovolte, abych dal slovo spoluautorům otázky. Jako první pan Petr z EPP. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne vám všem. Dovolte, abych vám připomněl, že sám jsem pracoval jako včelař, a to po několik desetiletí, a proto se tomuto tématu mohu věnovat se zvláštní pozorností. Evropská komise navrhla formální akci pro eh, to, aby byl zajištěn pokles výskytu opilovačů. Zastaven. Eh, problém jsou neonikotinoidy a Eh, opilovače jsou velice specifickou skupinou a v případě eh, divoce žít, nebo eh, rostlin žijících v, pří, v přírodě, mnohdy jsou, je ta nízký výskyt, opilova, výskyt opilovačů hrozbou pro přežití těchto rostlin a potažmo pro zachování biodiverzity. Komise navrhuje tři uh, aktivity. Jednak zlepšit uh, povědomí o, o, o důvodech, potom zvyšování povědomí o tomto problému a přijímání adekvátních opatření. V tomto ohledu uh, návrh usnesení parlamentu se snaží řešit tuto problematiku a akcentovat problematiku pesticidů ve výskyčištích opilovačů, jak v EU, tak jinde. Další akce musí být integrovány. Nejde pouze o tom eh, věnovat se těm eh, ohroženým oblastem. Je potřeba zde zaujmout eh, takový globálnější přístup. Celkovým eh, cílem by mělo být eh, zakázat příslušné pesticidy a věnovat více prostředků na výzkum a implementaci alternativních řešení. Dlouhodobě by to mělo mít pozitivní dopady na financování a zaměstnanost. Dovolte, abych závěrem řekl, že eh, slovenští včelaři dostali letos ocenění za svoji činnost. To ocenění bylo uděleno vůbec poprvé. Opilovač, mezi opilovače patří i jiný hmyz než včely. Včely jsou ale velice dobrým ukazatelem toho, jak se nám daří chránit životní prostředí a biodiverzitu. Domnívám se, že tento návrh usnesení eh, je krok správným směrem a podporujeme jeho přijetí. Děkuji velice za tuto zprávu a také za to, že jste se vyjádřil stručně. Také bych rád požádal ostatní spoluzpravodaje, aby respektovali časový prostor čtyř minut. Máme tady většinu spoluspravodajů, to znamená, že tentokrát vystoupí více řečníků než k předchozímu bodu. Dovolte, abych nyní dal slovo spoluspravodajce za SAD, paní Karnbachové. Děkuji, já bych vám také ráda poděkovala. Jsem toho názoru, že předložené usnesení obsahuje veškeré podstatné body a jak už uvedl pan Peterle, také bych ráda akcentovala tři body. Za prvé, obecně platí, že pokud se díváme do budoucnosti a hovoříme o společné zemědělské politice Evropské unie, tak je jasné, že musíme dbát také na otázku biodiverzity, protože pouze pokud bude existovat biodiverzita, tak eh, budeme moci eh, přispět k zachování opilovačů v Evropské unii. Opilovače jsou naprosto nezbytní eh, pro krajinu, pro zemědělství. V současné době je mnohdy v mnoha oblastech eh, pěstována monokultura, ale neplatí to pouze pro tyto oblasti, ohroženy jsou i jiné oblasti. Současně se také eh, vede diskuse na toto téma ve výboru PEST a tam se hovoří o dalších věcech, které mohou k řešení této problematiky přispět. Musíme zajistit přežití opilovačů v Evropě a zamezit poklesu jejich výskytu. Opilovače pracují zadarmo. Ačkoliv v jiných částech světa eh, je potřeba se o eh, pěstování plodin eh, zasadit ať už podobně hnojiv či dalších prostředků. E, pokud jde o nařízení o ochraně rostlin, tak výjimky e, pro používání neonikotinoidů e, si vyžadují určitě přísný monitoring, a to z toho důvodu, že tyto neonikotinoidy se mohou používat eh, pouze v nalehavých případech a jejich používání v řadě členských států je mnohdy neoprávněné. Budeme eh, muset spolu s komisí na toto více dohlédnout. Eh, souhlasím s tímto usnesením a ráda bych vyzvala kolegyně a kolegy, aby prostřednictvím pozměňovacích návrhů toto usnesení ještě vylepšili. Děkuji. Jako další paní Demes, pan Demes Maker. Děkuji, pane předsedo, vyjádřím se stručně. Máme tady uh, usnesení, eh, se kterým se všichni seznámili. Je tady řada eh, faktorů, které jsou skombinovány a výsledkem je zhoršující se biodiverzita. Díky používání pesticidů klesá také populace opilovačů. Přirozeně je důležité, aby včelaři eh, mohli eh, pracovat bez obav z budoucnosti, bez obav o svůj ekosystém, ale ve zprávě o biodiverzitě z roku 2016 jsme vyzvali komisi, aby se chopila iniciativy na ochranu opilovačů. Už jsou tady dobré výsledky, které vítáme, nicméně nadále platí, že zlepšování nemá žádné hranice. Možná ta iniciativa byla příliš nedostatečná. Například nevíme, jaké jsou specifické příčiny poklesu výskytu opilovačů. Je to um, komplexní problematika. Sice je dobré přijímat zákazy, ale je potřeba se také více věnovat hledání příčin. S tím souvisí vůbec celkově situace v zemědělství, kde se ve vojné míře nadále využívají pesticidy. Děkuji pěkně. Nyní pana, paní Rys. Um, Předřečníci tady zmínili důležité požadavky. My po této iniciativě eh, jež voláme dlouho, eh, už od roku 2016 očekáváme to, protože jde opravdu o mnoho. Nechci tady uvádět čísla, všichni je známe. Já jsem tady eh, přinesla jeden článek a tady se hovoří o umrtnosti včel během této zimy Úmrtnost je taková, jako ještě nikdy dříve ve světovém měřítku a ta čísla tedy hovoří jasným jazykem. A komise se věnuje lepšímu eh, rozpoznání toho fenoménu. Ona je samozřejmě důležité poznat příčiny, ale nestačí. To je potřeba přímo u kořene začít jednat. A včera jsem eh, si přečetla jednu studii v, z Review Biological eh, z, a Švédská univerzita se zabývala tímto problémem a potvrdila, že eh, biodiverzita a stabilita populací opilovačů jsou velmi důležité nebo jsou ovlivňovány typem zemědělství v okolí a způsobem obospodařovávání. A Komise usiluje opatřeními Eh, skutečné příčiny poklesu počtu eh, včel, intenzivní zemědělské eh, praktiky, pesticidy a další věci. Celé odpoledne výboru PEST jsme věnovali právě této otázce opilovačů, chod, choroby, pesticidy a tak dále. Je potřeba podporovat ne, a neinvazivní pesticidy a mm, tady je problém těch niko, neonikotidů, tam už není potřeba to dokládat předkládat, to už doloženo bylo. A také tady bude Evropský týden včel v Evropském parlamentu právě na téma možné spolupráce mezi včelaři a zemědělci. My víme, a ještě to připomínáme, že existuje výhodná spolupráce pro obě strany mezi eh, zemědělci a včelaři. Je potřeba opravdu řešit problém eh, ukořené a, a povzbuzovat eh, tyto věci. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Vážené kolegyně, vážení kolegové, trochu mi tady připadá, že se točíme v neustálém kruhu. Důvodům úbytku opilovačů byla v tomto období věnována řada výzkumů, avšak realizace zjištění, k nímž tyto výzkumy dospěly, v podstatě neexistuje. Veškeré významné pesticidy či herbicidy, u kterých panuje podezření o jejich škodlivosti, byly bez ohledu na jakékoliv výzkumy povoleny na další období. Naše skupina by o tom mohla dlouze vyprávět. Podáváme námitky vůči těmto autorizacím téměř každý výbor. A jedním z negativních aspektů změn životního prostředí je zásadní úbytek včel a přesto s tím komise dělá jen žalostně málo. Přitom omezení nebo zákazy pesticidů jsou to nejmenší, co můžeme udělat. Včelstva totiž nejsou jenom pod tlakem chemikálií. Jednou je ohrožuje včelí mor či virus, po druhé kontaminace hliníkem, po třetí je to varoáza a takhle můžeme pokračovat téměř libovolný rok. Hlavní hrozba se nám bude pokaždé měnit. Jenomže těmto faktorům se dá zabránit značně hůř, v některých případech vůbec. A tak zůstáváme při současném stavu a díváme se, jak přicházíme o životně důležitý element v přírodě. Všichni vědí, že pesticidy na bázi neonikotoidů mají nepříznivé ekologické účinky a zabíjí včely, a přesto se i přes různá omezení a zákazy nadále vesele používají na našich polích. Navíc několik členských států oznámilo, že v souvislosti s používáním těchto látek na svém území uplatní mimořádné výjimky i přes celoevropské zákazy. Vůbec se nebudu bavit o tom, že byť pouhý zákaz neonikotinoidů nám kritickou situaci nevyřeší. Nejenom, že se med pomalu začne stávat opravdu vzácnou surovinou. Mnohem důležitější je, že za chvíli nemusí být dostatek včel, které by opilovaly úrodu, což může vést až k celosvětové potravinové krizi. Mně je jasné, že tato rezoluce zde projde, stejně je mi jasné, že se znovu dočkáme vágních odpovědí a planých slibů od komise v souvislosti s naší otázkou. Jenomže na to jsme si tady mohli hrát před lety a ne teď. Tento rok představená iniciativa komise je značně nedostatečná, plná vágních formulací a závazků typu proskoumáme, co je špatně a poté možná něco uděláme. Od Evropské komise musí začít padat zákazy, a ty se musí začít tvrdě vymáhat. Zároveň však musí ustoupit členské státy a přestat využívat různé výjimky a způsoby, jak tyto regulace obejít. Nebo už opravdu potřebujeme dojít k nějaké katastrofě, abychom si uvědomili, jakou katastrofickou situaci nejenom v úbytku opilovačů zde vlastně podporujeme svou nečinností? Děkuji. Thank you very much. And the next speaker is, uh... Děkuji mnohokrát, paní Dornano, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Byla jsem zpravodajkou uh, pro stanovisko uh, právě k budoucnosti včelařského sektoru před rokem. Musím dnes konstatovat, že ten návrh usnesení, který se týká opilovačů, obecně kráčí správným směrem. Je to eh, velmi prozíravé zohlednění a vyčerpávající, eh, které se dotýká všech eh, opilovačů v Evropě. Samozřejmě je důležité zůstat optimistický, i když konstruktivní, a bitva za záchranu opilovačů, ta stále ještě není vyhrána. Pokud neonikotinoidy, klotianidin, tiametaxan, pokud mají být zakázány, nebo měly by být zakázány v roce 2019, ale přesto tady budou výjimky eh, pro jejich používání ve sklenících. A to samozřejmě vyvolává různé otazníky, pokud jde o znečištění podzemní vody a půdy, protože eh, potom ta podzemní voda se někdy používá na zalévání. Belgie Eh, předeslala, že už studuje možnosti, jak získat různé výjimky a předložila patřičnou eh, dokumentaci k Evropské komisi. Neměli bychom být naivní. Je pravděpodobné, že několik dalších eh, členských států dělá to stejné. To znamená, že důsledky tohoto zákazu budou utlumeny, i když je to utlumeno jako takové. Takže tady eh, ty zmíněné nikonitroidy, eh, některé nejsou bohužel dotčeny evropským zákazem a to stejné se týká i flipiradifironu a dalších přidružených látek, které jsou ovšem také eh, stejně nebezpečné jako nikoniodidy. Jak jsem uvedla ve svém stanovisku asi před rokem, glyfosát je také toxický pro včely. A Možná je asi na čase, abychom eh, opravdu upozorňovali na tuto eh, látku těch, kteří ty pesticidy hájí. Myslím si, že tento text kráčí správným směrem a já k tomu předložím ještě několik doplňujících pozměňovacích návrhů. Děkuji spolu s pravodajům. Děkuji. A nyní paní Godin, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nebudu se tady e, příliš e, intenzivně bavit o situaci opelavačů v Evropě, protože já si myslím, že v tom usnesení je to dostatečně jasné. Populace opilovačů e, klesá. A já si myslím, že bychom tady měli uvést, kolik procent různých živočišných druhů je tím ohroženo, jaká zemědělská produkce, že by to vlastně ohrozilo Eh, soběstačnost v Evropě. Eh, dopady jsou velké a je tady velmi důležité zohledňovat zdraví při povolování fitosanitárních eh, produktů. A společně s vámi bych se tady chtěla zamyslet nad metodou, kterou bychom měli zvolit, protože my se jistě shodneme na textu, který bude v zásadě ambiciózní, bude tady snaha zachovat Eh, opilovače, protože ty jsou důležité pro biodiverzitu, pro náš venkov a zemědělství, ale ono nestačí opakovat ty absurdní gesta, eh, kvůli kterým eh, tento výbor často hlasoval proti mým pozněvacím návrhům, kterými jsem chtěla právě chránit opilovače. Neonikotidy nové generace byly například ve Francii zakázány, ale náš výbor neměl tu odvahu je zakázat v roce 2015. Pak tady máme sitanibiprid, to je další nikotinid eh, a zemědělské eh, postupy hm, tady ty věci povolují a eh, tím pádem se opilovači nechrání. Dále bych chtěla podpořit návrh v bodu 11 našeho usnesení o naprostém zákazu neonikotinoidů a chtěla bych vás vyzvat, kolegové, abyste opravdu byli důslední a abyste v budoucnosti odmítali návrhy komise, které nejsou v souladu s našimi závazky. Pokud jde o politický rozkol, myslím si, že bychom měli spojit naše síly, abychom eh, se snažili maximálně zachránit eh, opilovače. Předložím pozměňovací návrhy, tak eh, aby látky, které mají obdobný účinek jako neonikotiny, byly také zakázány. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo komise pan Delgado Rosa. Děkuji mnohokrát. Za prvé, těší nás, ehm, že všichni uznáváme potřebu řešit úbytek eh, opilovačů. Eh, ono tady nejde eh, vůbec jenom o včely, tady jde vůbec o hmyz jako takový, Protože hmyz eh, poskytuje mnohočetné eh, funkce ekosystémům, eh, často jim ani nerozumíme, ale mají velmi často přímý pozitivní dopad na zemědělství. Něco, co bych teď chtěl dát do kontextu. Evropská iniciativa pro opilovače se zaměřuje konkrétně na divoké opilovače. řeší i některé základní potřeby i chovaných e, včel ale v podstatě chce doplňovat stávající evropské úsilí i v oblasti zemědělství a snaží se tedy zapojit i mm, včelaře a celé jejich společenství. E, máme množství vědomostí, ale mm, řekněme, že nám chybí i některé vědomosti. Ale to, co víme, už eh, zaručuje potřebu jednat. Eh, faktory, které vedou k úbytku opilovačů, eh, jsou mnohočetné, ale je tedy zřejmé, že dodatečné evropské mm, kroky mohou Eh, mít pozitivní dopad. Takže tady jde třeba o ztrátu přírodních stanovišť v některých venkovských oblastech, jde o omezení užití, užívání pesticidů. Eh, Tory vlastně to máme v té stávající iniciativě. Jasně musíme říci, že existují i jiné hrozby, například klimatické změny, ale všechny konzultace, které jsme udělali, ukázaly, že například pro klimatické země, eh, pro klimatické změny, to by bylo možné tedy řešit i vlastně v je to, řekněme, je to globální fenomén. A teď tady vlastně není nic, co bychom mohli přidat konkrétního k evropským klimatickým eh, krokům, tak abychom řešili konkrétně opilovače. Co se týče těch chorob, to je hrozba zejména pro chované opilovače, Vůbec nevíme, jaký dopad mají na divoké opilovače. Totež můžeme říci o e, znečištění mm, vzduchu, o lehkém znečištění. Jaký dopad mají na opilovače, to e, není známé, takže nemůžeme předkládat žádná opatření nebo návrhy těchto opatření. Tohle je tedy první eh, komplexní přístup na ochranu divokých eh, opilovačů a je potřeba zajistit určité procesy pro to, aby to bylo úspěšné. Jedním z nich je ustanovení systémového monitorování eh, toho, těchto druhů, tak abychom zaznamenali nějaké trendy. E, ještě neznáme přesný rozsah e, úbytku e, opilovačů a dokud to nebudeme vědět, nemůžeme mít jasné zacílené kroky. Takže komise chce vytvořit společný monitorovací standard pro proto, abychom měli nějaký ukazatel, nějaké indikátory opilovačů, což by potom samozřejmě se zapracovalo i do zemědělské politiky. A ohledně zemědělské politiky chci říci, že v návrzích pro společnou zemědělskou politiku po roku 2020 máme i některé dobré vyhlídky pro opilovače. Za prvé jedna ze tří cílů SZP, eh, který jsme přijali v červnu, je mm, podpořit dosahování cílů v oblasti klimatických změn eh, omise EU. Eh, e Takže tady máme třeba Um, zachování biodiverzity, zachování um, rozmanitosti krajiny a tak dále. Členské státy potom zase předloží své strategické plány pro SZP na základě těch pilířů a budou muset také předkládat dobrovolné ekologické systémy. Tyto takzvané ecoschemes se mohou zaměřit konkrétně třeba na opilovače, proč ne? Také podporujeme synergie v environmentálních oblastech. Takže já vyzývám Evropský parlament, eh, aby podpořil tyto ambice eh, komisního návrhu, protože to eh, bude mít pozitivní dopad i na tento konkrétní případ, o kterém hovoříme, opilovače. Ohledně pesticidů chci říci, že nemůžeme očekávat, že tato iniciativa přinese eh, pře, obrovské přepracování stávajících sektorových politik. My tedy pracujeme v nějakém stávajícím legislativním kontextu, ale v tomto kontextu například, eh, co se týče těch návrhů pro SZP, eh, tady chceme dosáhnout udržitelného používání pesticidů, to je, se odráží tady v tom návrhu, ale co se týče politiky ohledně pesticidů, komise očekává členské státy, že sami zlepší své vnitrostátní plány, eh, tak aby se začalo využívat i směrnice pro udržitelné eh, eh, používání pesticidů, že se tedy mm, bude pracovat na základě snižování rizik pesticidů, nejenom, že tedy snížíme objem používání pesticidů, tak abychom tedy potom monitorovali tyto trendy komise navrhuje ustanovení eh, harmonizovaných rizikových indikátorů, o níž právě s členskými státy hovoříme, a to umožní komise, aby tedy eh, viděla, nakolik jsou mm, efektivní opatření jak na evropské úrovni, tak na vnitrostátní úrovni a aby to samozřejmě potom ovlivnilo i budoucí utváření politiky. Priorita pro eh, nechemické eh, způsoby eh, kontroly škůdců. To už je nyní povinné pro všechny uživatele pesticidů od ledna 2014. Komise ve své zprávě k parlamentu a radě o směrnici kritizovala české státy za to, že nebo ty, které neuplatňují tyto principy zprávy škůdců které tedy nezačaly tyto principy uplatňovat. Takže tady máme určité eh, nedostatky, je potřeba je zlepšit tak, aby bylo zajištěno eh, opravdové eh, správná implementace těchto principů. Zpátky ke včelám. Máme komplexní legislativní rámec, který je má chránit od pesticidů a tam máme například omezení těch tří neonikotinoidů, Eh, používa, smí se používat pouze ve sklenicích. Všechny ostatní pesticidy musí být eh, přeskoumávány a eh, je tedy možné, že dojde k přeskumu kdykoliv. Takže tyhle ty nebezpečné nebezpečné pesticidy jsou zakázány. My si tedy myslíme, že konkrétně pro včely už další legislativu nepotřebujeme. A Eh, potom máme akční plán 7, tam je bod 7b pro eh, jakýsi dokument pro EFSU, aby eh, se podívala na tedy ehm, herbicidy a tento plán je v tuto chvíli prodiskutován s členskými státy, takže v zásadě, ještě jednou zopakuji, nemůžeme očekávat nějakou evropskou iniciativu o opilovačích, že povede k tomu, že se změní všechny ostatní politiky, ale eh, samozřejmě v jejich kontextu se o to snažíme. Snažíme se chránit opilovače a doufáme, že tato iniciativa využí, eh, se využije jako nástroj pro řešení dalších problémů, jako je eh, úbytek biodiverzity, a také eh, koroze půdy, eh, eroze půdy, pardon. Eh, děkuji. Thank you and let's see the table. Děkuji, teď se podíváme na lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je 15. října v 11 hodin. Hlasovat tady na Envy budeme 26. 27. října a očekáváme hlasování na plenárce v prosinci. Děkuji mnohokrát za účast na této diskusi a přecházíme k dalšímu bodu což je zase ústní e, otázka s usnesením. Tady vlastně jde o umožnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví na digitálním trhu a vytváření e, zdravější společnosti. Dám slovo spolu s pravodajům. Jako první za EPP, pan Faria. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne. Nejprve bych chtěl poděkovat Evropské komisi a mému Krénovi z komise. Tato politika vychází z toho, že zdraví Eh, potřebujeme nové platformy, nástroje, metodologie a musíme eh, taková data řádně analyzovat. Potenciál big data pro vylepšení zdraví je obrovský. Digitální technologie mohou pomoci pacientům podpořit veřejné politiky a poskytnout kvalitativní eh, zlepšení a snížit náklady. I když samozřejmě jsou tady velké výzvy, lékařské péče by tady měla tady spolupracovat, aby se snižovaly epidemie a Některé výzvy samozřejmě v digitalizaci budou růst kvůli osobní povaze informací, které vyvolávají různé obavy, pokud jde o soukromí a ochranu osobních dat. My jsme se tady snažili eh, vyvážit v příslušném nařízení právě soukromí pacientů, ale zároveň umožnit to, že data budou moci eh, vylepšit eh, zdravotní péči a teprve v budoucnosti uvidíme, do jaké míry se nám ta vyváženost podařila. Eh, vyváží, objeví se tady i nové otázky, pokud jde o datovou infrastrukturu, protože evropský zdravotní, evropské zdravotní systémy mají různé databáze, vše je velmi fragmentované. Big data vyžadují eh, také různá politická a právní opatření, pokud jde o zdraví a péči, eh, práva pacientů, přístup k datům, usnadňování interakce mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty. E-health eh, v působnosti digitálního jednotného zdraví přináší příležitosti, ale i výzvy, je ovšem již skutečností. Digitální přechod musí zahrnout všechny, tak aby to bylo opravdu prospěšné pro občany a jejich zdraví. A nemělo by to být eh, něco, co budou využívat eh, pouze mladí lidé. Eh, kteří se vyznají eh, eh, v IT technologii. Musíme se zaměřit i na ty jiné osoby, musíme poskytnout i tradiční způsoby. To nařízení, které předkládáme, by mělo umožnit transformaci na digitálním jednotném trhu. Měly by se vylepšit podmínky pro občany a ten text kráčí tím žádoucím směrem. Má se zajistit přístup a bezpečnost dát, schromažďovat data o zdraví v zájmu pacientů, lepší digitální nástroje, které by pomohly pacientům a, um, a také řízení nemocí. Jsou tam e-health nástroje, mělo by to ovšem zahrnovat také prevenci a informace o zdraví v době fake news, populismu a různých nevědeckých um, hlasů, tak jako se to děje v oblasti vakcín, je velice důležité, aby mm, vše bylo ověřené a pacienti musí vědět, že tyto technologie jim mají pomáhat a nemají vytvářet další bariéry. Bude to pro ně jasné, pokud e-health eh, bude eh, mm, poskytovat eh, plynule služby, které opravdu naplní potřeby pacientů. Děkuji spoluspravodajům za vynikající spolupráci při navrhování tohoto textu. A nyní, kolegové, se těšíme na vaše příspěvky, chceme samozřejmě vyvážený výsledek a pan předseda vám řekne, že pozměňovací návrhy budou moci být předkládány do příštího úterý. Děkuji. Dalším řečníkem za sociální demokraty je pan Zorňu a já bych vás chtěl požádat, abyste dodržel čtyři dny, eh, pardon, čtyři minuty. Děkuji. Myslím si, že zde jsou jasné priority Evropského parlamentu v tématu, které je pro naši společnost velmi klíčové a to je digitální transformace. Vidíme, že je to velmi eh, zásadní také v oblasti zdravotnictví. Ovšem, vše musí eh, probíhat ve prospěch pacientů. Nové technologie mají sloužit občanům a pacientům. Zdravotní systémy které budou vycházet z potřeb pacienta, ho musí e, do celého systému aktivně zapojit. Je důležité vytvářet sítě, ve kterých budou pacienti náležitě zastoupeni a kde se mohou naučit to, co je nezbytné, aby se mohli orientovat v novém digitálním světě, a to i v oblasti zdraví. Vše by mělo být interoperabilní, dobře regulované, je potřeba zajistit náležitou kontrolu veřejné zprávy. Data musí být bezpečná, a to mm, i za předpokladu, že se budou používat přeshraničně, to je potřeba, protože více dát znamená více vědění a může to poskytnout odpovědi pro více lidí. Je to skutečná příležitost pro navázání lepší partnerství a propojenosti těch různých částí eh, systému. Může to vylepšit i partnerství mezi eh, veřejnou zprávou a občany, protože zdraví je důležité téma pro každého jednotlivce. Musí být eh, vytvořeny velmi ambiciozní programy v oblasti zdraví, tak aby občan, jako pacient mohl dobře vplout do digitálního světa. Až budou data sbírána, je zapotřebí, aby se tak dělo prostřednictvím bezpečných modelů. Ta data by měla být používána vědecky eh, a samozřejmě to souvisí i s digitálním trhem a digitálním eh, hospodářstvím. Na to to bude mít eh, také dopady, ale i zde je potřeba vytyčit jasné priority. Prioritou musí být pacient a občan. Veřejná zpráva a, soukromá sféra musí i v tomto případě spolupracovat. Musím říci, že toto usnesení díky spolu, spravodajům eh, a jejich spolupráci působí velmi vyváženě a je dobré. Děkuji, další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh usnesení přináší nejrůznější otázky a hovoří o problémech. Za prvé si musíme ujasnit, kdo by měl profitovat z tohoto dokumentu. Tady se hovoří o tom, že systémy se velmi odlišují v jednotlivých členských státech. To znamená, že eh, budou muset být nějaké centrální instituce eh, nebo zařízení a já předložím návrh, aby ústřední orgány členských států byly zodpovědné za tyto změny pokud má být zodpovědnost rozdělena mezi členskými státy a Evropskou unii, tak to přinese celou řadu problémů. A proto si myslím, že by bylo opravdu dobré, kdybychom jednoznačně stanovili zodpovědnost, kdo je konkrétně zodpovědný za všechny tyto změny a transformaci. Kdo bude mít zodpovědnost za schromažďování dat, kdo je bude zpracovávat. Z tohoto důvodu předložím pozměňovací návrh, a tam se postarám o to, aby pacient vždy měl kontrolu nad tím, co se děje s jeho daty, aby byl takovou nejvyšší instancí. Digitální transformace přináší četné problémy. Jde třeba i o otázky spojené s pojištěním a spoluprácí mezi soukromou a veřejnou sférou. V tomto návrhu usnesení v bodech 3 až 7 se zdůrazňuje, že osobní údaje zaslouží náležitou ochranu. Ovšem pojišťovny mohou data zpracovat teprve ve chvíli, kdy je e, schromáždí a získají. A tady si myslím, že je s tím spojeno mnohé riziko. Kdo to bude kontrolovat? Jsou nějaké záruky do budoucnosti, že nedojde k nějaké mm, Eh, centralizaci, že tam nebude nějaká centrální databáze, nebo tady pokládám si otázku, kdo bude mít k dispozici tyto data, jaká instituce bude mít eh, přístup, nebo jaké instituce budou mít přístup, budou to eh, farmakoncerny nebo pojistitelé, pojišťovny. Pokud jde o farmaceutickou branži, tak tady vidím velké problémy a nebezpečí, protože v mnoha členských státech jsou léky eh, z velké části anebo zcela placeny státem, takže tam skutečně hrozí, že to bude zneužíváno. Dále se také hovoří o jedno, sjednocování dokumentů, protože eh, sběr dát a zpracovávání těch digitálních eh, údajů, tam opět vidím tedy nebezpečí. Tady se hovoří v textu o tom, že pacienti mají mít online přístup ke svým datům. To by ovšem znamenalo, že budeme muset stanovit technické podrobnosti. A data Eurostatu poukazují na to, že 57 pacientů internet téměř nepoužívají. Jsou to lidé eh, ve věku 50 55, 55 až 75 let a tito lidé přitom potřebují velmi často lékařské ošetření. V Polsku 25 eh, obyvatelstva vůbec žádný internet nepoužívá. A já si kladu otázku, jak tito lidé eh, budou mít tedy přístup ke svým údajům, jak to budou moci využít. A tato digitální transformace plánuje, eh, že mm, ta data budou zjišťována i o občanech z třetích zemích pro případ pandemie. Data z komplet kvalitní dokumentací, ale to přece nedá, nemá hlavu ani patu, nebo nemá to smysl eh, v době, kdy máme obrovskou migrační krizi. Jak si to představujete s eh, kontrolami na hranicích nebo na letištích? Kdo tam bude ta data kontrolovat? Eh, celníci nebo kdo by měl mít přístup k těm datům? Pak se tady objevuje ještě další problém. Eh, inovativní digitální řešení a jejich využívání um, by měla umožňovat zjišťování dat eh, v reálném čase. To se tady uvádí v tom textu a víme, že třeba pokud jde o smartfony, tak eh, tam jsou různé možnosti schromažďování dat. Například v těchto chytrých telefonech máme počítadlo kroků. Což, co to vlastně znamená? Eh, to znamená, že ti, kdo provozují eh, chytré telefony, ti, nebo ti operátoři, eh, ti potom budou jaksi schromažďovat údaje o tom, kolik ten člověk toho přes den nachodí, to potom budou ne, mít přístup ke všem těmto informacím. Mám tady opravdu mnoho otazníků. Děkuji. Děkuji, paní Rýs. Děkuji, pane předsedo. Pelkie ke konci měsíců právě zřídila svou platformu eh, různých eh, možností, eh, kde by vlastně jsme měli takový web, a já chci zkrátka říct, že to, co tady děláme, je velice důležité. My potřebujeme evropskou strategii, abychom mohli doprovodit eh, digitální eh, transformaci v oblasti eh, zdravotní péče. Dovedeme si jistě představit, co to znamená, třeba pokud jde o pravidelné užívání léků, sledovat v reálném čase toto u mnoha pacientů, lokalizovat osoby, které mají třeba kognitivní problémy. Ty možnosti, které to nabízí, jsou opravdu nekonečné. Ovšem za podmínky, že budou dodržovány určité principy, které jsou nedotknutelné. Eh, myslím si, že komise v tom smyslu kráčí správným směrem, ale chtěli jsme ještě zdůraznit několik věcí. Za prvé je zásadní, abychom se ujistili, že každý online systém bude odpovídat co nejpečlivějším bezpečnostním standardům. Tam musíme být opravdu neústupní a je potřeba zajistit naprostou ochranu dat pacientů, protože tyto údaje jsou vysoce eh, důvěrné. Eh, dále komise chce podpořit spolupráci mezi členskými státy, aby se vytvořil eh, evropský systém, skutečně evropský systém digitálních služeb, to znamená národní systémy by měly eh, být interoperabilní a měly by tam být eh, standardní formáty. A dále eh, pro tuto architekturu je velice důležité, aby se neustále vzdělávali lékaři a ošetřovatele, aby dovedli používat tyto nové nástroje. Evropská společnost samozřejmě stárne, pacienti mají stále větší potřeby, pokud jde o kvalitu a i individuální charakter péče, které se jim dostává. A tato digitální revoluce, ta nám nabízí mnoho možností usnadnit přístup k péči a zlepšit blaho osob, ale je zapotřebí, abychom nastavili jasná pravidla. Musíme skutečně dostat té výzvě a to je to, co po komisi chceme v tomto usnesení. Děkuji. A dále paní Konečná Gue. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegové, vážení kolegové, vážené kolegyně. Evropská komise chce podpořit používání a rozvoj digitalizovaných médií v rámci zdravotní péče při prevenci nemocí, včasném odhalování a diagnostice léčbě, péči a následném sledování a zároveň zajistit cílený výzkum a školení pacientů, pečujících osob a zdravotnických pracovníků. O reakci na boom v oblasti elektronického zdravotnictví e-health a mobilního zdravotnictví mHealth jsme přece mluvili dva roky zpátky. Již při vyjednávání nařízení o zdravotnických prostředcích a in vitro zdravotnických prostředcích. A moje otázka je prostá. Co tedy Evropská komise udělala v téhle oblasti? Myslím, že odpověď znám moc dobře a značně se mi nelíbí. Komise akorát v tomto roce přišla se značně šokujícím zjištěním, že dosavadní využívání digitálních řešení pro zdraví a péči je stále pomalé a velmi se liší v jednotlivých členských státech a regionech. Já se omlouvám, ale já to prostě považuji za výsměch. Něco takového by dokázal vyplodit, vyplodit ředitel průměrné regionální nemocnice během 20 minut. Je evidentní, že v současnosti neexistuje žádná společná evropská koncepce, jak efektivně uplatňovat technologie v řízení důležitých agent ve zdravotnictví. Společná evropská řešení v této oblasti neexistují. Databáze nejsou propojené, výsledky a to ani výzkumu se dostatečně nezdílí, což je obrovskou překážkou třeba v případě vzácných onemocnění. Přitom toto sdílení může našim rozš roztříštěním zdravotním systémům velmi ekonomicky ulehčit. Naposledy jsem o tom, jsme spolu o tom mluvili v rámci vyjednávání nařízení o HTA. V době, kdy přes internet vystudujete školu, či si založíte firmu, či vám vaše chytré hodinky neustále měří EKG a údaje online mohou posílat vašemu lékaři, nemáte v některých zemích EU žádnou možnost ani vyjet si seznam zdravotnických služeb, jenž vám byly poskytnuty. A co je horší, tuto možnost nemá ani váš ošetřující lékař. O používání chytrých technologií v rámci vztahu pacient-lékař ani nemluvě. Jsme svědky špatné komunikace a informační asymetrie. Není definována povinnost vedení e-dokumentace, dokonce ani vlastník dokumentace, ať už je její podoba jakákoliv. Proč pacienti stále zbytečně absolvují totožná vyšetření u různých lékařů, když by stačilo přeposlání jejich výsledků elektronicky? Co je však podle mého názoru na celé věci asi to nejhorší je to, že i kdybychom všechny tyto vymoženosti ze dne na den zavedli, tak naši lékaři je stejně nebudou schopni používat. Zanedbáváme v oblasti e-health a mHealth vzdělávání lékařů, ale i zdravotnického personálu. Na to pomůže pouze celoplošná kampaň spojená s osvětou a se seznámením našich lékařů s novými technologiemi. Znovu, znovu nám tedy ujíždí svět. Poznatky z USA nebo Japonska jednoznačně ukazují, že pro naši stárnoucí populaci je e-health absolutní nutností a jediným udržitelným řešením. Zdá se podle toho, co představila komise, že se na tom změní v následujících letech jen velmi málo – a v téhle situaci jsme se také rozhodli že se rozpočet evropské unie věnovaný na zdravotní péči dokonce sníží a že se tato agenda upozadí. přitom by byl potřeba přesný opak. chceme se stát skanzenem světa v této oblasti? já si to nemyslím a osobně považuji tuto oblast za jednu z největších výzev pro novou evropskou komisi zvláště za situace kdy podle průzkumu občané ve zdravotnictví očekávají v následujícím období od Evropské unie daleko více. Thank you very much and now we... Děkuji. Děkuji pěkně. A nyní bych rád dal příležitost ostatním členům výboru, aby se chopili slova. Jako první paní Cabeso Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se přihlásil o slovo, poněvadž se domnívám, že téma digitálního zdraví je samozřejmě důležité. Souvisí sem zavádění, zavádění technologií, což může být řešením pro zjednodušení přístupu pacientů ke zdravotní péči, ale je to nepochybně velice ožehavé téma. Nejedná se totiž pouze o privární, privátní sféru pacientů, ale také o právo na ochranu osobních údajů. Jedná se také o zachovatelnost eh, zdravotních systémů. Při zachování, no při zajištění přístupu, existuje právo na zdravotní péči. V současnosti se hovoří hodně o hospodářských zájmech. Samozřejmě je to aspekt, který nelze opomíjet. Ovšem Evropská komise má v úmyslu prostřednictvím nejrůznějších iniciativ, které jsou nám představovány, eh, posunout pacienta na první místo. Právo paciento, pacienta na přenositelnou mobilitu a zpracování jeho údajů musí, být, musí jít ruku v ruce se s přístupem založeným na solidaritě. Dobré zdravotní systémy najdeme v Evropě. Jsou to zemi, kde pacienti se větší mírou podílejí eh, na eh, krytí zdravotní péče. Samozřejmě eh, je potřebí přispívat do zdravotních pokladen. No a proto je potřeba soustředit se na fungování systému. Systémy zdravotní péče v jednotlivých členských státech eh, jsou součástí eh, celé hry, protože mají svůj hlas. Pokud jde o digitální bezpečnost a ochranu osobních údajů, Osobní údaje mají hospodářský, hospodářskou hodnotu. Jsou ve středobru zájmu komerční sféry. A proto musí být zajištěna bezpečnost těchto osobních údajů v systému zdravotní péče. Pacient opravdu musí být ve středobru pozornosti. Ovšem pro členské státy a jejich zdravotní systémy to platí nejinak. Není to tedy pouze celoevropská záležitost, ale je záležitost jednotlivých členských států. A proto je to velice ožehavé téma celkově. Jde o úsilí celkového rozvoje zdravotních systémů, eh, který si samozřejmě žádá určité investice. Systém zdravotní péče může fungovat pouze e, díky tomu, že se vyměňují e, informace a osobní údaje, ale na jejich ochranu nesmíme zapomínat. A poslední bod. Přístup ke zdravotní péči musí být opravdu středoborem naší pozornosti a našich úsilí. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nyní e, dostane slovo pan Marcela za komisi. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval členům a členkám tohoto výboru za právě proběhnuvší debatu a za to, že se věnují sdělení komise eh, o digitální transformaci v oblasti zdravotnictví eh, vydanému v roce 2018. Samozřejmě osobní údaje jsou naprosto nezbytné pro digitální transformaci jsme si jistí v tom, že lepší údaje a lepší digitální podpora eh, zvýší kvalitu zdravotní péče a potažmo zvýší také kvalitu života a budou přínosné pro evropské občany. Eh, chápeme nezbytnost interoperability. V tomto doporučení se zdůrazňuje potřeba zajistit, aby elektronické záznamy eh, bylo možné interoperabilně používat v přezraničním styku. E, členům tohoto výboru jsme zaslali informace o výsledcích projektu. Jejich smyslem je vybudovat infrastrukturu digitálních, e, digitálního fungování e, zdravotnických systémů ještě eh, do konce roku 2019 by měl být eh, eh, ukončen tento projekt výměny informací v digitální podobě. Sem patří také elektronické předpisy a záznamy pacientů. Pracuje se na formátu pro výměnu spisu pacientů. který by usnadil eh, tuto výměnu informací v přezraničním režimu. Jde o to zajistit eh, bezpečnost těchto, eh, těchto informací, které se budou vyměňovat a zachovat také ochranu, životních, ochranu osobních údajů. Musíme zajistit, aby vše se odehrávalo na základě velice silného a ochranu poskytujícího protokolu. Jsme toho názoru, že spolupráce s členskými státy je pro dosažení těchto cílů zcela nezbytná a proto chceme doporučit, aby se dále vyměňovaly osvědčené postupy mezi členskými státy. Nepochybně to e, přispěje k tomu, aby pacient byl v rámci digitální transformace opravdu středobodem pozornosti. Musíme zajistit, aby Eh, tato transformace byla doprovázena s řešením otázek digitální inkluze. Občané samozřejmě musí disponovat nezbytnými schopnostmi, aby se této transformace vůbec mohli aktivně účastnit. Děkuji. Děkuji. Um, the timetable for the Jak vypadá harmonogram? Lhuta pro pozměňovací návrhy je 16. říjen, 11 hodin. Hlasovat v našem výboru budeme 26. a 7. listopadu. A na plenárním zasedání se bude hlasovat v prosinci. Nyní přejdeme k dalšímu bodu. Jsou to dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky. Jako první dostane slovo pan zpravodaj, pan Tiemo Wilken. Prosím, máte čtyři minuty. Děkuji pěkně. Milí kolegyně, kolegové, kolegové, vítám návrh komise up, změnit nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky. Evropský eh, parlament již po dlouhou dobu eh, požadoval výrobní výjimku strategie jednotného trhu z května 2016 a také strategie pro zlepšení eh, přístupu je v úvodu odůvodnění 68. Na evropské úrovni výrobci inovativních léčivých přípravků musí eh, dostat stimul pro další vývoj. A fungovalo to. Uveďme si příklad Dánska. Dánsko má velice silný farmaceutický průmysl a je také velice inovativní. Nicméně věci se rozvějí dále a víme, že výrobci, kteří mají sídlo v EU, jsou to výrobci generik a biologicky podobných přípravků, jsou v nevýhodě oproti výrobcům, kteří jsou usídleni mimo Evropskou unii. Úpravou nařízení SPC by měly být vytvořeny rovné podmínky pro výrobce se sídlem v Evropské unii a mimo EU. A proto toto, tuto úpravu vítám. Posílení konkurenceschopnosti výrobců usídlených v Evropské unii eh, bude eh, také možné z důvodu toho, že v zemích mimo EU tyto, tato eh, dodatková ochrana osvědčení nejsou vyžadována. To znamená, že dodatková ochranná osvědčení budou mít uh, určitou výjimku po, pěti, po dobu pěti let po přijetí tohoto nařízení. Z hlediska našeho výboru tato úprava nařízení sebou nese také další aspekty. Je to například zajištění rychlejšího přístupu k léčivým přípravkům pro občany. V neposlední řadě také je tady otázka cen eh, léčivých přípravků, které neustále stoupají a tím pádem se pro řadu občanů stávají nedostupnými. Výroba generik eh, na evropském trhu eh, musí být zvýšena tak, aby byla zajištěna lepší nabídka a lepší přístup občanů k, k nim. Chceme také zajistit možnost vstupu na trh v první den. Samozřejmě eh, eh, je tady udělována, no bude udělena výjimka jak pro výrobu, tak pro skladování. Výrobci generik a biologicky podobných eh, léčivých přípravků, kteří jsou usídleni v Evropské unii, tím budou konkurenceschopnější a budou také moci více posílit farmaceutické inovace. Jsem také toho názoru, že bychom neměli dopustit, abychom eh, tak eh, lehkovážně eh, předávali tady veškeré inovace a rozvoj Japonsku a Spojeným státům. Je potřeba uvolnit mechanismy pro Eh, uvádění eh, na trh v první den. Dovolte ještě jednu poznámku. Já osobně nemohu politicky eh, přijmout, že by ta výjimka pro skladování nemohla být zavedena kvůli střetu hospodářských zájmů. Lahuta pro pozměňovací návrhy je 16. prosinec a předem děkuji kolegyním a kolegům za jejich eh, příspěvky. Děkuji pan Fiane za EPP. Děkuji velice, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Dovolte, abych začal tím, že zdůrazním velice dobře známou věc. Máme z dobrých důvodů eh, velice silná eh, a ochranná opatření pro eh, výrobce farmaceutických léčiv, přípravků. Ehm, je to důležité, protože my musíme dát možnost investovat do vývoje nových léčivých přípravků. Také bych rád zdůraznil to, že tady to není jenom otázka investice a pracovních míst. O co tady jde, je otázka eh, života a smrti eh, nejenom v Evropské unii, ale i celosvětově. A z tohoto pohledu si myslím, že musíme si upřímně eh, přiznat, že tento návrh mm, jde proti určitým právům. Myslím si, že vysíláme špatný signál tím, Eh, že bychom toto, co je v tomto návrhu obsaženo, eh, schválili. Nicméně ten návrh zde je a musíme se snažit z něj vyčičit maximum. Proto si myslím, že bychom se měli zaměřit na implementaci a za druhé zajistit, aby ehm, zde Eh, nebyla porušovaná práva, která eh, jsou založena v jiných směrnicích. Dovolte, abych zmínil ještě jednu věc. Myslím si, že to je mm, velice dobře vyvážené stanovisko, které jsem si rád přečetl. Najdeme v něm totiž spoustu věcí, ke kterým bych se přihlásil i já. A co ještě důležitější, neobsahuje eh, některé věci, které by mě působily starosti. Eh, patří sem například eh, zpětná platnost, retroaktivita. Myslím si, že na to si musíme dát pozor, protože by to bylo spojeno s právními správními problémy, poněvadž by zde byla porušována práva založena v jiné směrnici. Také jsem toho názoru, že pokud jde o eh, jednotný identifikátor pro eh, produkty, které se vyvážejí do zemí, kde nejsou tyto ochranné certifikáty, eh, je dobrá věc samozřejmě nic není dokonalé. A jsou tady dvě věci, eh, které mi dělají problém. Myslím si, že je opravdu je eh, potřeba eh, jim věnovat pozornost. A prvním je, bohužel, otázka skladování a udržování zásob. zásob. Není mi jasné, jak by toto mělo mít příznivý dopad na přístup ke generickým léčivým přípravkům. Nevidím v tom žádnou logiku. A e, komise mě v tomto svým názorem podporuje, protože v tom nás e, návrhu se již hovoří o tom, že e, ty výrobní linky, které jsou čedy pro výrobu na export, by měly být schopné také produkovat pro trh v EU. Je tady tedy skutečně potřeba dát tuto výjimku pro skladování? Já jsem se seznámil s výsledky výzkumů, které ukazují, že celkově eh, výroba generik eh, je ovlivňována a určována tolika různými faktory, eh, mimo, mimo tu možnost skladovat a proto ta výjimka pro skladování by neměla podle mě žádný dopad. Další věc, s níž nesouhlasím, je toto. Nechci, aby se eh, toto eh, usnesení snažilo nějak rozmělnit eh, ten záměr komise týkající se notifikací. Notifikací držiteli certifikátu. Držitel certifikátu musí být schopen, jestli notifikace je v souladu s výjimkou. Seznam eh, zemí, kam se vyváží, je nezbytný proto, aby výrobce generik eh, měl možnost kontrolovat, jestli jeho činnost je eh, v souladu se všemi předpisy. To si myslím by byl vyvážený přístup, pokud by ta notifikace byla povinná. A na závěr bych rád položil um, otázku komisi. Jsem 14 let členem výboru INTE a SPC eh, je opravdu eh, tématem, eh, které se objevuje na řadě jednání. O SPC, čili o dodatková ochrana osvědčení, je nadále velký zájem. A proto se ptám, jestli by tady nedošlo k nějakému snížení naší schopnosti eh, v těchto vyjednáváních se zasazovat o tato dodatková ochrana osvědčení. Takže to bude moje otázka na komisi. Děkuji za pozornost. A jak už jsem řekl úvodem, tak se mi tento návrh usnesení líbí, ačkoliv jsem tady zmínil své výhrady. Paní Krupa za EKR požádal bych vás, abyste se drželi toho čtyřminutového prostoru. Děkuji. Produkce eh, generických a biologicky podobných eh, léčivých přípravků eh, probíhá za horších podmínek v, tedy v EU než mimo EU a je potřeba, abychom tedy předložili nějaké řešení Toto usnesení nepodkopává žádná ustanovení směrnice z roku 2004. Určitě to povede k větší dostupnosti generických léků v Evropě. Je to také příležitost um, zvýšit hospodářskou aktivitu, aktivitu, vytvořit nové pracovní příležitosti. Jakákoliv změna eh, od původního léku k eh, generickému léku může ale mít změny nebo způsobit změny, které, vedu, které se pojí s jejími účinky a podobně. To je potřeba dobře proskoumat také je potřeba eh, zvážit, proč některé léčivé příplavky jsou tak drahé oproti předchozím obdobím a je potřeba nastavit pojistky proto, abychom zajistili, že nebudeme mít eh, nějaké mm, podvrhy místo eh, těchto generik. Paní Konečná odešla, takže teď mohou přispět další členové výboru paní Cabezón Ruiz jako první. Prosím, máte slovo. Señor presidente, bueno, yo quiero en primer lugar reconocer el, el... Děkuji, pane předsedo. Takže nejprve děkuji kolegovi za velmi dobrou práci. Ten návrh je odvážný, ale také dobře vyvážený. Já se zaměřím na dvě věci. kde by možná mohly vyvstat potíže, ačkoliv já si myslím, že nevyvstanou. Přesto je potřeba to zmínit. Evropská unie by měla také rozhodovat, kdy skončí patent, aby to potom neovlivňovalo duševní vlastnictví a kdy tedy vstoupí generika eh, do hry. Já si myslím, že už v tuto chvíli je to vlastně zlepšení zlepšení u těch produktů, eh, udržitelného poskytování ve zdravotnické péči, protože tam potřebujeme 6 měsíců pro to, eh, aby se generika dostala na trh. Aby eh, vlastně také po vypršení patentu tedy do, do, příslušná firma vy, vyrobila dostatečné množství těch generik, aby mohly jít na trh v ten den jedna tedy, bychom měli mít ale také evropské produkty, protože pokud je nebudeme mít, budeme je muset dovážet od jinot. Určitě je tedy eh, dobré zachovat možnost nakupovat eh, léky od jinot, ale určitě bychom také měli podpořit ehm, jejich výrobu na domácím trhu. Mm, potom tady máme eh, určitou otázku ohledně výkladu eh, toho, jak se tedy uplatňuje právo duševního vlastnictví. Mm, k tomu bychom se tedy ještě měli vrátit a eh, k podávání zpráv to bychom měli požadovat, ale neměli bychom vlastně tlačit na podniky, eh, dávat je pod nějaký tlak. To by zase nebylo v souladu s eh, pravidly hospodářské soutěže. Evropská komise musí být tím, kdo předkládá tedy eh, tyto zprávy. A v tuto chvíli jsou podniky také zdržovány od toho, aby něco dělali Nikolik. My máme nějakou strategii, máme obchodní strategii, informační strategii a tam jsou jasně vyjasněny eh, zodpovědnosti, kdo, je tedy, kdo tedy zodpovídá za co. Já si myslím, že návrh komise, zlepšen mými kolegy, je mm, návrhem, který umožňuje našim podnikům, aby zajistili tedy už od toho prvního dne eh, dodávky eh, z evropského trhu. Nyní je dalším řečníkem pan Peterle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme o tom, že umožníme ehm, evropským výrobcům generik a e, biologicky podobných e, příspěvků, aby tedy vstupovali do hospodářské soutěže s výrobci se zahraničí. Tady, se neza, tady nejde v první řadě o nějakou hospodářskou záležitost. V první řadě nám jde o e, pacienty, o občany kteří te, takto dostanou rychlejší přístup k lékařským příspěvkům a také je to pro ně levnější. Zároveň je potřeba říci, že ta výrobní výjimka eh, nějak nepodkopává práv těch zahraničních výrobců. Oni si také mohou ehm, eh, mít výhody z přístupu na trh. Kromě toho potom Samotná výroba vyžaduje určitou dobu předtím, než tedy ten mm, produkt se dostane na trh ve chvíli, kdy patent vyprší. E, určitě tím tedy nechceme dostávat e, výrobce, kteří vyrábí v EU do horší situace, než jsou výrobci ve třetích zemích. Chceme dosáhnout tedy toho, aby se vyrábělo v Evropské unii. Děkuji. Další, paní Grostet. Je cherchais mon bouton. Euh, bien, merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát. Generika, ano, to je pravda, také biologicky podobné léčivé přípravky. Ty musíme považovat za důležitou součást eh, lékařského průmyslu. Ale nemůžeme tedy vyrábět eh, jeden, jeden lék eh, v, tak, aby to nevy, neznevýhodňovalo jiný lék. Stále chceme podpořit hlavně inovace a výzkum. Takže nové léky dneška budou generika zítřka. Nepodkopávejme mm, ochranu duševního vlastnictví, protože to samo o sobě také podporuje výrobu eh, generik. Eh, návrh komise chce umožnit výrobu generik ještě před eh, datem vypršení SPC pro evropské produkty. To je tedy na správné cestě. To by umožnilo zvýšit konkurenceschopnost evropských generik. A potom by mohli konkurovat evropským pardon, neevropským eh, producentům. Ale výjimka ohledně ukládání, eh, to mi připadá, nebo skladnění, to mi nepřipadá vhodné. Tady je potřeba, eh, abychom povzbuzovali producenty, aby to produkovali v Evropě a ne ve třetích zemích. To je důležité, ale je to stejný argument, který platí i pro výrobce inovativních léků. Takže já se obávám, aby ten rámec, který tady vytváříme, nepovzbudil producenty k tomu, aby svůj rozvoj přesunuli do těch zemí, eh, kde budou mít výhodnější režim ochrany duševního vlastnictví. To bychom nechtěli. Ehm, takové opatření by možná nezasadilo úplně smrtelnou eh, ránu výzkumu eh, a inovacím, ale přesto by to byl špatný signál, eh, otřásl by důvěrou, která je ale důležitá, pokud chceme podpořit investice do produktů s vysokou předanou hodnotou v Evropě. Ono je samozřejmě důležité vylepšit přístup generikům a bio obdobným lékům na eh, náš trh, ale myslím si, že bychom tady neměli eh, očekávat od té výjimky nějaké zázračné řešení. Eh, tady je mnoho různých faktorů, pokud jde o usnadnění generik na trh, usnadnění přístupu generik na trhu. A my tady musíme zároveň ehm, nebo komise tady uvádí, že taková výjimka by mohla být eh, zpětně vyhodnocená a zjištěno, co je potřeba. Ale já si myslím, že my ten text můžeme upravit i jinak. I komise tedy by mohla upravit ten text tak, aby se zaručila konkurenceschopnost eh, generik a biosimilar léků na evropském trhu. A já k tomu předložím celou řadu pozněcích návrhů. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo komise paní Verhoeven. Děkuji. No, takže pár připomínek k tomu, co jsme si zatím vyslechli. Těší nás, že většina z vás říká, že ten návrh je dobrý a vyvážený, takže určitě dobrý základ pro další práci. zareaguji na to, co říkal za prvé pan Valken a um, vytváření zásob. My eh, tedy na základě vyhodnocení eh, dopadů jsme zjistili, že nepotřebujeme vytváření zásob. Eh, většina ekonomických výhod, které, kterých chceme dosáhnout tímto návrhem, což je třeba vytváření pracovní příležitostí a růstu v Evropě. Většina z nich tedy vychází z té výrobní výjimky, nikoli z té výjimky na vytváření zásob. A ty výhody jsou obrovské. Tady jde asi o milion extra eur ročně. Podle studií to vychází všechno z té výrobní výjimky. Hmm, ta výjimka na vytváření zásob toho zase tolik nepřináší. Ano, e, je tady také otázka e, dostupnosti léčivých přípravků. E, ale když se na to podíváte, pokud, bude, pokud máte výrobní výjimku, usnadníte přístup k výrobkům. Pokud máte tedy výrobu v Evropě, tak je možné ji zintenzivnit a být připraveni v den jedna. Na základě těch analýz, které jsme si provedli, tedy eh, se ukazuje, že to vytváření zásob není tak podstatné, není nutné. Eh, kromě toho, eh, pokud bychom něco takového chtěli, tak bychom potřebovali mnohem širší rozpravu. Ohledně přeskumu ehm, pobídek, taky by to samozřejmě otevřelo otázku nastavování cen a tak dále. Eh, druhá otázka toho unique identifier, eh, tahle už je definována tedy v eh, směrnici o falešních léčivech. Tady vlastně jde o otázku, jak podpořit zdraví a bezpečnost my bychom si dávali tedy pozor na to, eh, abychom zaváděli tyhle ty identifier eh, v této legislativě, protože my se tady zabýváme vlastně jinými věcmi. Um, už máme navíc také tu směrnice o těch falešných léčivech, takže bychom to nechtěli směsovat. Eh, co se týče celého toho postupu pro podávání zpráv, Komise se snaží dosáhnout jakéhosi dvojího cíle. A zároveň nám jde o vyvážený přístup. My věříme, že tedy potřebujeme nějaký takovýto systém eh, podávání zpráv tak, abychom měli transparentnost. Tady vlastně jde o práva nejenom držitelů SPC, ale i jiných. Je tedy potřeba mít jasně nastavená pravidla, eh, která ehm, určují, jak se, jak se vyrábí generika a biologicky eh, podobné přípravky. Zároveň to ale nemůže jít ehm, k prozrazování důvěrných informací. My si myslíme, že je ale eh, důležité prostě zachovat tady rovnováhu. Eh, k tomu, co říkal pan Fjellner, jestli ta výjimka je v souladu s naší mezinárodní obchodní politikou. Eh, já bych říkala ano. Dokonce to říkáme hned v úvodních ustanoveních návrhu to, co dnes děláme, doplňuje snahy Evropské eh, unie v oblasti dohod o volném obchodu, protože takto vlastně budeme mít eh, systém eh, v Evropě, který budeme moci vlastně vyvážet i do třetích zemí, IP systém. A tento návrh jde tedy jaksi ruku v ruce s přístupem vůči dohodám eh, o volném obchodu. Já si myslím, že to už asi stačí, takže děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dám zpátky slovo zpravodaji. Eh, děkuji kolegům za velmi zajímavá vystoupení. Samozřejmě není překvapivé, že eh, k několika věcem jsou tady odlišné názory a já bych rád eh, komisi chtěl upozornit na její vlastní posouzení dopadu, kdy komise také uvádí, eh, že ehm, tady hm, toto zrušení by pro obě věci řešila ty stejné problémy. Takže komise si uvědomuje, že dělání zásob představuje výhodu pro občany. A ještě k um, postupu v roce 2000 nebo řízení v roce 2000 uh, u VHO. V té době jsme uh, ještě um, mnohé věci neměli um, a proto bychom měli velmi zvažovat, jaké argumenty tady uplatňujeme. A já bych chtěl velmi zřetelně zdůraznit, že návrh v té rozšířené podobě, jak ho předkládám, rozhodně nějak nepodkopává IP práva. A myslím si, že by se to mělo jasně pojmenovat i e, kdybychom vytvořili zásoby, tak by přece nebylo možné naraz začít e, všechny ty produkty prodávat. Já si myslím, že v takové společnosti, ve které žijeme, si musíme uvědomit, že ne každá nelegální aktivita, kterou si dovedeme představit, že k ní nakonec e, skutečně dojde. Takže vám děkuji za velmi zajímavá Eh, zajímavé příspěvky, těším se na četné pozměňovací návrhy, které jste tady předeslali a potom se těším na naši práci ve prospěch občanů a na lepší péči o jejich zdraví. Děkuji. Děkuji. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 16. října 11 hodin a hlasovat na výboru Envy budeme 26. 27. listopadu a na výboru Jury budou hlasovat v lednu 2019. Naš, eh, naše příští zasedání proběhne 18. října od 9 do 12.30, takže to je konec našeho zasedání a já vám všem děkuji za účast. Přeji příjemné odpoledne.